So, good morning, ladies and... Dobré ráno, dámy a pánové, vítejte na zasedání našeho výboru. Požádám vás, abyste se laskavě usadili. A požádám všechny poradce, aby nechali poslance na pokoji. Začínáme přijetím programu pořadu jednání. Bod 9 dnešního programu Pokyny EU a mandát zvláštního poslance EU pro podporu prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU byl na žádost zpravodaje odložen, protože potřebuje víc času na to, aby finalizoval návrh tohoto stanoviska. Pokud nemáte žádné další připomínky, považuji tento program za přijatý. Bod 2. Nemám žádná prohlášení. Bod 3. Musíme schválit zápisy z jednání 10. července, 3. září a 27. září. Nikdo nepředložil žádné připomínky, proto považuji tento zápis za schválený. A tím se dostáváme k elektronickému hlasování. Jak víte, dneska máme před sebou hodně hlasování, takže se do toho rovnou vrhneme. Nejprve budeme hlasovat o výroční zprávě o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Spravodaj odvedl vynikající práci. Je to tak úžasné, protože mu ani nemusí, takže mu ani nemusím dávat slovo a můžeme hned začít hlasovat. Kompromisní návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A tím se dostáváme k kompromisní návrhu 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 12 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 13 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 14 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromisní návrh 15 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromisní návrh 16 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromisní návrh 157, pan Borgesio pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromisní návrh 17 pro, proti, zdržel se. Přijato. 168, pan Tanok pro, proti, zdržel se. Přijato. Ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovalo 52. Zamítnuto. 24 k 28. 169. Paní Lozing, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 18 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 19 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 20 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 21 pro, proti zdržel se přijato. Kompromisní návrh 22 pro, proti zdržel se přijato. Kompromisní návrh 23 pro, proti zdržel se přijato. Kompromisní návrh 24 pro, proti, zdržel se přijato, kompromisní návrh 25 pro, proti, zdržel se přijato, kompromisní návrh 26 pro, proti, zdržel se přijato, kompromisní návrh 27 pro, proti, zdržel se přijato. A teď, pokud to je přijato, je to nějaký ústní pozměňovací návrh pan Bošenáro. Za prvé, pane předsedo, Můžete mi říct, eh, kolik lidí může být proti čtyři? Ústní pozměňovací návrh je inspirován snahou vrátit obě strany k jednacímu stolu a říkáme, odsuzujeme zásadní porušování občanských práv a svobod v Jemenu, včetně útoků na civilní obyvatelstvo ze strany tzv. Arabs, koalice Arabské ligy. Je třeba, aby byl znovu zahájen dialog obou znepřátelených stran a to pod dozorem OSN, protože tento konflikt nemá žádné vojenské řešení. V tomto stanovisku vůbec není zmíněn Jemen a přitom je to asi ta nejzávažnější krize, které jsme v současnosti svědky. Dobře, takže tohle je pozměňovací návrh. Potřebujeme aspoň čtyři kolegy, kteří by byli proti. Kolik vás je? Šest. Je to nezbytné.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 34 pro, proti, zdržel se, přijato. A tím se dostáváme ke kompromisnímu návrhu 1 pro, proti, zdrželo se přijato, kompromisní návrh 2 pro, proti, zdrželo se přijato. Pozměňovací návrh 16, pan Šafázen, zamítnut 17 pro, proti, zdrželo se zamítnuto 18 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 4 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 5 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 6 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 7 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 8 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 9 pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 63, pan jsem pro, proti, zdržel se přijato. A tím se dostáváme citacím, kde Jedna pro, proti, zdržel se přijato. Dvě pro, proti, zdržel se přijato. Tři pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pět pro, proti, zdržel se přijato. Čtyři odpadá. Šest pro, proti, zdržel se zamítnuto a tím budeme hlasovat elektronicky o celém stanovisku. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Uh, it's 38 to 7 with 11. 38 ku 7, 11 se zdrželo. Paní Lösing, my jsme předložili tuto zprávu a už jsme ji odeslali sekretariátu. Děkuji, nic jiného jsem nečekal. So, bye, Julian. We come to... A tím se dostáváme k bodu programu číslo 5. Obavy ohledně dodržování lidských práv při operacích soukromých vojenských a bezpečnostních agentur, které mají dopad na třetí země. Chce se k tomu vyjádřit zpravodaj? Děkuji, pane předsedo. Je to poměrně důležitý projekt, který má být součástí prací, které probíhají v současné době na půdě OSN. Jde o to, že vojenské firmy a obrané firmy fungují ve jménu státu, ale také ve jménu soukromých subjektů. Není jim možno potom připsat odpovědnost. Bude tedy nutno vytvořit eh, pravidla, buď tedy tvrdá nebo měkká, aby se mohli postihnout za to, když poruší lidská práva. Tento jev se šíří, setkáváme se s ním čím dál častěji, už to nejsou jen skupiny subjektů fungujících neorganizovaně, ale také obchodní společnosti, které mají eh, těžkou, těžké zařízení, tanky, které bojují na frontách. V Evropě máme částečně zorganizovaný trh. V této oblasti máme měkké nástroje, které upravují tyto otázky. Ten problém se hlavně objevuje tedy za hranicemi Evropské unie, takže ze strany subjektů zaregistrovaných v Evropské unii, ale ne jenom. My ohraničujeme působnost těchto společností na území Unie. Já děkuji všem, kteří vylepšili původní verzi zprávy. Dosáhli jsme několika kompromisů, které obohacují tento dokument a já vás prosím, abyste jej přijali. Děkuji. Okay, thank you, Děkuji, pane kolego. Všichni tedy víme, o, če, o co přesně jde. A asi nejsou žádné další připomínky, takže můžeme pokračovat. Kompromisní návrh 8, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 136, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 137 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 9 pro, proti, zdržel se, ověříme. Zahajuji hlasování ke kompromisnímu návrhu 9. Končím. Přijato. 145 pro, proti, zdržel se, ověříme, 145, zahajuji hlasování. 145, zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Tím se dostáváme 150 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 148 pro, proti, zdržel se přijato, 149 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Nebo to máme ověřit? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 151 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 152 pro, proti, zdržel se přijato. 158 nebo nehlasujeme, dostáváme, dostáváme se k kompromisnímu návrhu 10 přijat, 11 pro, proti, zdržel se přijat, 165 pro, proti, zdržel se, ověříme. 165, zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 166, oddělené hlasování. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, musíme ověřit, zahajuji hlasování, končím, zamítnuto těsně. 167 pro, proti, zdržel se. Ověříme. Tohle se protáhne. Končím. Přijato. 168 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 170 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 12 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 13 pro, proti, zdržel se, přijato. 179 pan Buchner pro, proti, zdržel se přijato, 181 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 184 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 185 pro, proti, zdržel se přijato, 186 pro, proti, zdržel se ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 187 pro, proti, zdržel se. Budeme muset ověřit. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 189 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 191 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme 191. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Děkujeme, pane Buchner. A tím se dostáváme k kompromisní návrhu 14 pro, proti, zdržel se, přijato. 15 pro, proti, zdržel se, přijato. 15 ověříme, zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 200 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 202 pro, proti, zdržel se, přijato. Ověříme 202. Zahajuji hlasování. Končím. Bylo to přijato. 58 4. 204 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 205 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 206 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 208 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 209 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 210 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 16 pro, proti zdržel se přijato. Kompromisní 17, 17 pro, proti zdržel se přijato. 217 pro, proti zdržel se přijato. Kompromisní návrh 18 pro, proti zdržel se ověříme 218. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 223 pro, proti, zdržel se, přijato. 224 pro, proti, zdržel se. Ověříme. 224 zahajuje hlasování. Končím. Zamítnuto. 225 pan Korál pro, proti, zdržel se. Zahajuji hlasování. Dvěstě dvacet pět přijato. Kompromisní návrh 19 pro, proti, zdržel se, přijato. 231 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 20 pro, proti, zdržel se, přijato. 21 pro, proti, omlouvám se. Takhle to končí, když není dost kompromisu. Pozměňovací návrh 162 pro, proti, zdržel se. Budeme to muset ověřit. Končím. Zamítnuto. 2, 3, 7 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 238 pro, proti, zdržel se, 238. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 240 pro, proti, držel se, zamítnuto. 241 pro, proti, zdržel se, přijato. 242 pro, proti zdržel se přijato. 243 pro, proti zdržel se přijato. 244 pro, proti zdržel se zamítnuto. 245 pro, proti zdržel se přijato. 246 pro, proti zdržel se musíme ověřit. It's closed. Končím hlasování. Jasně přijato. 247 pro, proti, zdržel se, přijato. 248 pro, proti, zdržel se, přijato. 249 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 21 pro, proti, zdržel se, přijato. A tím se dostáváme ke kompromisní návrhu 1 pro, proti, zdržel se, přijato. 2 pro, proti, zdržel se, přijato. 21 pro, proti, zdržel se, přijato. 22 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 24 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 25 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh ověříme. Ověříme 25. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Kdo pozdě chodí, to on sám sobě škodí. Kompromisní návrh 3. Pro. Proti. Zdržel se. Budeme muset ověřit. Končím. Přijato. 32. Pro, proti, zdržel se. to. 33. Ověříme 32. Máme na to celý den, můžeme hlasovat, takže zahajuji. Končím. kdybyste se soustředili na hlasování. Zamítnuto. 33. Pro. Proti. Držel se. Zamítnuto. 34 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme. Zahajuji.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 proti, zdržel se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdržel se, budeme muset ověřit. Hlasujeme ke 43, 44. Hlasování končím. Zamítnuto. To je škoda, nemůžeme to přeskočit. Takže 46 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 46. Končím hlasování. Zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. Ověříme 47, zahajuji hlasování. Končím, zamítnuto. 45 a 48 a 49 pro, proti, zdržel se. Ověříme. Končím. Přijato. 51, 52, 53 a 50 pro, proti, zdržel se. Ověříme. Končím. Přijato. Padesát čtyři odpadá, padesát pět, padesát šest. Pro, proti, zdržel se. Ověříme. Dneska všechno prochází těsně. Končím hlasování. Přijato. Padesát osm, padesát devět, šedesát pro, proti, zdržel se. Budeme to muset ověřit. Zahajuji. Končím. Jasně přijato. Neměli náhodou stínový zpravodajové hledat kompromis? Oh. 63 to 66 in 63 a 66. Tak kdo je pro, kdo se zdržel? Kdo proti, kdo se zdržel? Přijato. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Mohu se znova zeptat. Měli jste schůzky stínových zpravodajů, abyste dosáhli kompromisu u této zprávy? Nic takového jsem nikdy neviděl. 68, 69, 70, 71 pro, proti, zdrželi se. Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 73, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zatím se kolegové vůbec neúčastní, takže to musím taky ověřit. Zahajuji hlasování. 73. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 74. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 75 a 76. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Ověříme. 79. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 80, 81, 82 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 84, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 85, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 86 a 87, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme. 86, 87. Hlasujeme o každé zemi na světě? Zamítnuto. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 89. Kdo je pro? Well, let's check how the vote... Dobře, tak se na to podíváme. 89, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 90, kdo je pro,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 proti, zdrželi se. To budeme muset ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 100 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme stovku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to jednoznačně zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 102 split vote, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Ověříme druhou část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 105, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 107 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 108 až 110 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Další kompromis, zázrak, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 125 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 125. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato. 126 pro, proti, zdrželi se přijato. 127 pro, proti, zdrželi se přijato. 128 pro, proti, zdrželi se přijato. Citace. 1 pro, proti, zdrželi se přijato. 2 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování.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 Já bych se měl řídit svým koordinátorem. Ještě tři kolegové chybějí, jeden. Probuďte se. Končím hlasování. Zpráva byla zamítnuta 25 pro 34 proti. Děkuji, takže teď se dostáváme k bodu číslo 6. Doporučení Radě komisy a místopředsedkyni komise Vysoké představitelce týkající se obrany akademických svobod v rámci vnější činnosti EU. Rád bych dal slovo panu Predovi. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád od začátku řekl, že naše frakce nesouhlasí s myšlenkou mít v této zprávě odkazy na členské státy, protože není to zpráva výboru Libe, ale je to o zahraniční politice. Takže vůbec nesouhlasíme s tímto přístupem. To jsem chtěl upřesnit už od začátku. Dobře, děkuji, pane Predo, za vaši poznámku. Pan zpravodaj chce něco říci? Pan Kan, děkuji, já budu stručný. Já jsem jen chtěl vyjádřit své obavy, které se týkají nepřijatelnosti, což říkala EPP. Ti, kteří jste to nesledovali, tak byly předloženy pozměňovací návrhy, které se týkají útoku na akademickou svobodu v EU. A já si myslím, že to je velmi důležité. Já si myslím, že je důležité hájit eh, akademickou svobodu. Nicméně je zde politické rozhodnutí, že jsou tyto pozměňovací návrhy nepřijatelné. My musíme spojit eh, vnitřní a vnější dimenzi našich politik. Žádost eh, stínového zpravodaje EPP je podle mě krokem zpět. Děkuji. Děkuji, pane Káne. Chtěl by někdo jiný se ještě vyjádřit? Není tomu tak? Okay. Kolegové, Možná bych mohl jen vysvětlit, o čem to vlastně všechno je, co je tady ve hře. Dostal jsem žádosti ohledně přijatelnosti pozměňovacích návrhů. Kolega z EPP mě poslal e-mail a také jsem dostal odpověď od Važida Kána a jak víte, je na předsedovi, aby prohlásil pozměňovací návrh za nepřijatelný. A já jsem to udělal poté, co jsem to pozorně zvážil se sekretariátem. Samozřejmě u těch případů, kde jsem byl oficiálně požádán. A všichni předsedové výboru souhlasili s tím, že budou opravdu ctít své pole působnosti a musí se to také týkat přímo textu, který se tímto pozměňuje. Tady jsme měli sérii pozměňovacích návrhů, které se týkaly historického kontextu EU a obecně situace v Unii, včetně uznání toho, že Evropská unie není prosta útoku na akademickou svobodu. Já si myslím, že to může být příspěvek k tomu, aby Evropský parlament a jeho text byl zasazen do širšího kontextu je to ovšem tedy proti eh, návrhu paní Boskur, včetně pozměňovacího návrhu 4. Týká se to specifické situace v EU a je tam také výzva k tomu jednat, aby se to vyřešilo. My ale teď hovoříme o vnější činnosti a to musí být tedy v rámci naší kompetence, to znamená vnější činnost, a eh, za vnitřní činnost je zodpovědný výbor LIBE. Takže toto je moje rozhodnutí, pokud s tím eh, jste nespokojeni, tak mi to řekněte. Eh, já jsem se to snažil opravdu posoudit na základě právních textu a toto je tedy mé rozhodnutí. Takže pokud nemáte žádné další poznámky, tak můžeme přistoupit k hlasování. Začneme kompromisem 1. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Ověříme si hned ten první. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to jasně přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 65 pro, proti, zdrželi se přijato, 66 pro, proti, zdrželi se přijato, 67 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 67. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 68 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 69 je nepřijatelný, 70 kde pro, proti, zdrželi se přijato, 71 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 72 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, 72, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 73 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 74 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 5 pro, proti zdrželi se přijato, 79 pro, proti zdrželi se přijato, 80 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 6 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 7 pro, proti zdrželi se přijato, 90 pro, proti zdrželi se ověříme devadesátku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 91 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 98 pro, proti zdrželi se přijato, 99 pro, proti zdrželi se přijato. Úvodní ustanovení 9 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 10 pro, proti zdrželi se přijato, 11 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 9 pro, proti zdrželi se přijato, 16 pro, proti zdrželi se přijato, 17 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 10 pro, proti zdrželi se přijato, 20 pro, proti zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme to. Zahajím hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 24 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se. Bylo to přijato, ale ověříme. Ověříme si tento. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to jasně přijato. 28 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 29 pro, proti, zdrželi se. Přijato 30 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Zahajuje hlasování. Končím hlasování a je to přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 34 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 35 pro, proti, zdrželi se přijato, 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 37 pro, proti, zdrželi se přijato, 40 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Pozměňovací návrh 40 pro. Končím hlasování, to jasně zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 38 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 41 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 42 zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to jasně přijato 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 45 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 46 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 50 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1 pro, proti, zdrželi se, přijato, 2 pro, proti, zdrželi se, přijato, 3 pro, proti, zdrželi se, přijato, 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, ověřit, dobře, zahajuji hlasování, končím hlasování a bylo to přijato. 5 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Číslo 7 pro, proti, zdrželi se. Přijato 8 pro, proti, zdrželi se. Přijato. A teď elektronické hlasování o celé takto pozměněné zprávě. Zahajuji hlasování. Jeden kolega stále chybí. Hlasování je teď ukončeno a je to přijato 56 ku 5. Blahopřeji zpravodaji. A nyní přistupujeme k bodě čís, bodu číslo 7, a to je dohoda ve formě výměny dopisu mezi Evropskou unii a Marockým královstvím o změně protokolu 1 a 4 Evropsko-středomorské dohody zakládající přidružení mezi evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé. Spravodajem je náš místopředseda, pan Vistisen. Chcete si vzít slovo? Ne, takže můžeme začít hlasovat. Máme pozměňovací návrh 1. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto, takže elektronické hlasování o takto pozměněném návrhu stanoviska zahajuje hlasování. Tři kolegové pořád ještě nehlasovali. Končím hlasování. A je to přijato 44 ku 17. Agreem, item number... Teď jdeme na bod číslo 8. Zní to velice podobně. Aha, to je doprovodné usnesení, výborně. Máme k tomu hlasovací seznam? Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Kdo je pro? Pana Predu, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh pana Predy byl zamítnut. 38 pro, proti, drželi se. Musíme ověřit. Kdo je pro Lalonde, Woutmans a Weigl? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasná většina. Pan Freund, kdo je pro? Proti? zdrželi se, musíme ověřit 39. Končím hlasování. Zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Ověříme 64, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se, přijato. 67 pro. 66 ověříme. Dobře. Kdo je pro pana Predu? Ještě dva nehlasovali. Končím hlasování, jasně přijato. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmdesát sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 78, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. O 83 hlasujeme, takže pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď elektronicky o celém stanovisku zahajuji hlasování. Ještě dva kolegové nehlasovali. Už je pozdě přijato 43 pro, 15 proti. Gratuluji našemu místopředsedovi. Pozměňovací návrh 9, nebo bod 9 byl e, odložen, jak už jsem vás informoval, takže jdeme na bod 10. Zavedení Evropského nástroje pro nukleární bezpečnost, doplňující e, nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci na základě smlouvy Euratom. Spravodajem je pan Austrevičius. Chce si vzít slovo? Ne? V tom případě můžeme hlasovat. Kompromis 1 pro,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 proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 byla stažena, 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. O 40 hlasujeme, takže pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 42 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti zdrželi se přijato. 46 paní Jene. Pro, proti zdrželi se. Ověříme 46. Zahajuji hlasování. Ještě šest kolegů nehlasovalo, pět. Končím hlasování. Jasně přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jed, návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, ověříme na avrch 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro,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 proti zdrželi se přijato. 23 pro, proti zdrželi se přijato. 24 pro, proti zdrželi se zamítnuto. A teď budeme hlasovat elektronicky o celém stanovisku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 51 ku 4, jedno zdržení. Jdeme na bod číslo 11. Specifická ustanovení pro evropské cíle územní spolupráce, eh, podporované Evropským fondem regionálního rozvoje a externími finančními nástroji. Spravodajem je pan Castaldo. Chce si pan Castaldo vzít slovo? Není tady, takže nemůže. chtěl bych připomenout kolegům, že článek 53 bod 2 říká, že stanovisko se bude zabývat pouze záležitostmi, které spadají do kompetence daného výboru. Musíme respektovat své kompetence ještě více vzhledem k tomu, že toto stanovisko AFETu je podle článku 52 a o pozměňovacích návrzích nebude hlasovat hlavní výbor. Proto rozhoduji o tom, že následující návrhy nejsou přípustné a nebude se o nich hlasovat. 68 pan Pájec, 72 pan Scholz, 87 pan Fito a 107 pan Tenok. Teď tedy můžeme hlasovat. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh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 proti, zdrželi se, zamítnuto. Další blok 23 až 26. Kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Kolegové, hlasujeme zrovna. Probíhá tady hlasování, nemohli byste jít ven, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. 86 a 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 pan Scholz pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, ověříme. 89 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 91 pro, proti, zdrželi se, ověříme 91, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 92 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 94 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 95 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 97, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, Musíme ověřit 99, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se, přijato. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti zdrželi se přijato, 41 pro, proti zdrželi se přijato, 106 pro, proti zdrželi se přijato, 107 je ne, nepřípustné, 108 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 109 pro, proti zdrželi se, ověříme 109, zahajují hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 110. Pan Pajet zase. Ten je pilný. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 112 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114 pro,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 121, 120 odpadá. A 121 pantanok pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď máme blok 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Další blok 122, 124, 126, 128, 130, 132 pro. Proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 135, 132, 135. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 44 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 1, pan Castaldo pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak pan Picula pro, ne, to odpadá, aha. Já jsem chtěl Toninovi vysloužit trochu slávy a viditelnosti. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tak, ale teď můžu. Teď budeme hlasovat o panu Piculovi. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtyři. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pět. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme návrh pět. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, ověříme 56, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně zamítnuto. 57 pro, proti zdrželi se zamítnuto 6 pro, proti zdrželi se přijato 7 pro, proti zdrželi se přijato 58 pro, proti zdrželi se zamítnuto 8 pro, proti zdrželi se přijato 9 pro, proti zdrželi se přijato 59 odpadá 10 pro, proti zdrželi se ověříme návrh číslo 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak těsně zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď budeme hlasovat elektronicky o celém stanovisku. Zahajuji hlasování. Ještě čtyři kolegové nehlasovali, končím hlasování, 47 pro. Takže gratuluji. A jdeme na bod číslo 12 dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unii a členskými státy na jedné straně a Japonskem na druhé straně. Spravodajem je pan Alois Peterle. Přeje si zpravodaj něco říct? Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Ještě někdy jsme neměli příležitost schvalovat takto všeobecné a ambiciozní strategické partnerství. Je za námi poměrně náročné období, kdy se vyjednávalo paralelně o dvou smlouvách, EPA a SPA. A já bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za velice konstruktivní práci a také bych chtěl poděkovat japonskému velvyslanci za to, jakou pozornost nám věnoval a jak s námi spolupracoval. Děkuji moc krát. Děkuji panu Peterlemu. Chce si někdo další z kolegů vzít slovo? Ne? V tom případě začneme nejprve tím kratším hlasováním. Hlasujeme tedy o návrhu doporučení. Kdo je pro? Elektronicky, pardon. Končím hlasování. Přijato 47 pro, 2 proti.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 proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34. Pan Martin pro, proti, zdrželi se, Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, drželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59, pan Scholz pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 s ústním pozměněním od pana Šolce jménem GUE nahrazuje slovo deplores slovem regrets. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 pro, proti, zdrželi se, přijato. 74 pro, proti, zdrželi se, ověříme 74, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 76 pro, proti, zdrželi se. Protože většina kolegů nehlasuje, tak to musíme ověřit. Končím hlasování. Přijato zcela jasně. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, přijato. 80 pro, proti, zdrželi se, přijato. Zase pas Belder, pro, proti, zdrželi se, přijato. 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Citace 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Návrh 3. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Zamítnuto. A teď hlasujeme elektronicky o celé zprávě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 43 hlasů pro, 2 hlasy proti. Tak, kolegové, tím jsme u konce hlasování. Máme pětiminutový předstih, takže si zasloužíme přestávku a pokračovat budeme v půl jedenácté. So. So, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, prosím, posaďte se, abychom mohli pokračovat v práci. protože jsme dnes ráno hlasovali svižně, máme trochu náskok v našem programu a začneme bodem 14 řízení nástroje pro předstupní pomoci. Jde o finanční nástroj, který bude dále podporovat potenciální kandidátské země. Naši spoluzpravodajové jsou pan Salafranka za EPP a pan Fleckstein za SND. Kdo si chce vzít slovo? Pan Salafranka? Děkuji, pane předsedo. Můj spoluspravodaj, pan Fleckenstein, tady dnes dopoledne nemůže být, ale požádal mě, abych eh, jménem nás obou přednesl tuto prezentaci. Náš návrh má 64 pozměňovacích návrhů a jeho cílem je vylepšit mechanismus, eh, který navrhuje komise a a zároveň chce vzít v úvahu obavy, které vyjádřil Evropský parlament v průběhu celé debaty o finančních nástrojích Evropské unie. Samozřejmě v souvislosti s tímto nástrojem tady nevzniká otázka, zda má být jen jeden nástroj nebo jich má být několik. Je jasné, že tento nástroj je i nadále jediným nástrojem věnovaným předvstupu. Návrh na řízení má 19 článků a čtyři přílohy nahrazuje finanční nařízení, které vyprší 31.12.2020 a země, které jsou v poli působnosti tohoto nástroje, jsou kandidátské země a také potenciální kandidáti. Komise navrhla, a podle mě je to poměrně opatrný návrh, také Island. Chci říci, že návrh komise má 14,5 miliardy za současných cen. My si myslíme, že tato částka je nižší než cena reálná a měla by být upravena a že budeme promítat do návrhu pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci. Přístup k těmto fondům bude založen na principu rovného rozdělení. To byl takový trochu neupřesněný princip a my jsme se v článku 15 rozhodli s panem Fleckensteinem, že tam dáme jistá kritéria, abychom tomuto pojmu dali jasný význam. Prostředky, které jsou naplánovány v tomto nástroji, budou řízeny jak přímo, tak nepřímo, ale z toho nepřímého řízení se přejde k přímému řízení, tedy řízení komisí, když to bude vhodné, aby se bojovalo proti korupci a organizovanému zločinu a když půjde o to posílit roli médií a občanské společnosti. Jak, znají, jak vědí všichni členové tohoto výboru, bude cílem tohoto nástroje podpořit příjemce v realizaci reform právního, sociálního, ekonomického a dalšího charakteru s cílem eh, splnit eh, normy politické i praktické s ohledem na příští přístup do Evropské unie. V článku 3 je celá řada specifických cílů, to teď nemůžu uvádět do detailu, máte to v nařízení, který by, které vám bylo předloženo k posouzení, ale jsou to ty klasické principy posilování právního státu, demokracie, posílení efektivity veřejné zprávy, hospodářský a sociální rozvoj a podpora územní a přeshraniční spolupráce. Základní prvek, který toto nové nařízení zavádí, se týká přijatelnosti cíle zvyšovat viditelnost Evropské unie. Proto tento finanční nástroj má za cíl velmi jasně financovat komunikační akce s cílem podporovat a propagovat výsledky pomoci Evropské unie příjemcům. Pokud jde o rámcový program implementace, chci vám říci, že zde bude tento nástroj doprovázen eh, tím implementačním rámcem, kde budou stanoveny jasné kroky, jak dosáhnout těch specifických cílů uvedených eh, v článku 3 a do 30.6.2025 dojde k revizi. Myslím si, pane předsedo, že je základní také kontrola tohoto programu, aby se vyřešili nedostatky, ke kterým došlo v minulosti. Parlament navrhuje přerušení, buď čo, jsou úplné nebo částečné této pomoci delegovaným aktem, když příjemce nebude dodržovat demokracii, lidská práva, právní stát, anebo bude porušovat závazky které vyplývají z existujících dohod. Komise bude předkládat hodnotící zprávy podle článku 32 nařízení o politice pro mezinárodní spolupráci, sousedství a rozvoj. Bude to v polovině období a na konci. A další věc je, že tento nástroj bude posilovat roli parlamentu i SVČ, když se bude rozhodovat o prioritách programu, tak se musí vzít v úvahu existující usnesení Evropského parlamentu. Komise bude muset předložit parlamentu programové dokumenty ve vhodném okamžiku ještě před začátkem programového období a zároveň také v okamžiku, kdy bude provádět revizi rámcového programu, tak musí vzít v úvahu schválené usnesení Evropského parlamentu. Roční kredity budou autorizovány Evropským parlamentem a radou v limitech eh, víceletého finančního rámce a také Evropský parlament a Rada si budou pravidelně vyměňovat názory komise. Bude parlament eh, neustále informovat, bude ho zapojovat do všech otázek souvisejících s plánováním i přidělováním Parlament také jmenuje pozorovatele na každé zasedání NPP 3. Také jsme žádali, aby role SVČ byla posílena při dohledu nad plněním využívání těchto prostředků, aby se zvýšila viditelnost obecného nařízení, obecného tedy nástroje, aby se zapojili adekvátně také aktéři z občanské společnosti a aby všechny peníze přidělené z tohoto fondu byly nestranně a rovnoměrně rozděleny tak, aby to odráželo potřebu územních subjektů. Na závěr bych rád řekl, že tento princip, který jsme uplatnili na tento nástroj předstupní pomoci, by měl být vzat v úvahu také při debatě o dalších finančních nástrojích, která v současné době probíhá. Je důležité, aby parlament postupoval koordinovaně, aby posílil svou roli když tady bude docházet k tomu velkému navýšení pro vnější akci Evropské unie. A v tomto smyslu si myslím, že můžu kolegy ujistit, že s kolegou Fleckensteinem jsme vám k dispozici a vítáme vaše příspěvky. Takže svým jménem i jménem pana Fleckensteina, pane předsedo, opakuji, že jsme k dispozici kolegům a těšíme se na vaše komentáře, které jistě obohatí návrh, který společně předkládáme. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Pane Salafranka, než dám eh, slovo paní Pery, která nahrazuje pana Flakensteina, dovolte mi přivítat eh, skupinu návštěvníků. My máme v městě Oldenburg eh, dlouholetou tradici toho, kdy se volí kapustový král. A já tady vítám kapustového krále Oldenburgu. Je to ta nejvyšší politická pozice, které se můžete dobrat v severním Německu a pokud se vám to podaří, tak už nic jiného v životě nemá smysl. Já tady tedy vítám delegaci eh, městského zastupitelstva Oldenburgu eh, za vedení pana starosty. Vítáme vás. Děkuji a teď se vrátíme zpátky k problematice republiky, čili král ustupuje a pohovoří Katypiry. Jak už tady upozorňoval pan Flankenstein, který tady dnes nemůže být, bohužel, eh, předám jeho připomínky. Za prvé chce poděkovat spolu s pravodaji panu Salafrankovi za skvělou spolupráci. Je velice optimistický v tom smyslu, že další kroky a postupy budou podobně v duchu pragmatické spolupráce. A já teď přečtu jeho prohlášení. Dnes se bavíme o třetí verzi MPP, což je nástroj, který nestratil svou důležitost. Je to jeden z nástrojů, který má Evropská unie k dispozici k tomu, aby připravila eh, zemi na potenciální přistoupení do Evropské unie. Zůstává nástrojem zahraniční politiky, má však i důležitou interní dimenzi pro budoucnost zemí, o které jde. Zkušenosti, které získají se zprávou fondu MPP, je eh, zásadní pro eh, budoucí dotace z fondů Evropské unie. Tento nástroj bude fungovat v příštím víceletém finančním rámci 2021 až 2027 a má pan Frankenstein vidí pět klíčových priorit. Za prvé vizibilita evropské pomoci v některých regionů. A my jsme už v minulosti vyjádřili politování nad tím, že v některých regionech nedochází vůbec k propagaci toho, že bylo financováno z rozpočtu Evropské unie. To je velice důležité strategicky pro nás. A tato eh, záležitost je velmi viditelná například v Srbsku, protože většina populace předpokládá, že nejvíc investuje Rusko do Srbska, ačkoliv je to mnohem méně než Evropská unie. A komise tedy eh, nemá ve svém návrhu přímo uveden požadavek viditelnosti, pouze křížové odkazy na příslušná nařízení. Proto tedy ve stanovisku chceme, aby se viditelnost stala z jedním konkrétních požadavků, které bude třeba naplnit ze strany příjemců pomoci, ale také ze strany Evropské unie, tedy především zastoupení Evropské unie v dané zemi. Za druhé, chceme zodpovědnou a vyváženou distribuci fondu prostředků z NPP. Pan Fleckenstein eh, upozorňoval na příklady z minulosti, kdy peníze nebyly rozděleny podle potřeb ale podle potřeb, podle potřeb regionu, ale podle potřeb vlády, která byla u moci. A proto je třeba, abychom do budoucna zajistili, že tyto prostředky budou distribuovány vyváženě a nediskriminujícím způsobem, tak, aby se tyto prostředky dostaly i k těm zastupitelstvům a etnickým skupinám, které je nejvíce potřebují. A toto by mělo být monitorováno ze strany komise. Třetí bod. Politická podmíněnost je naprosto zásadní. Návrh komise již zdůraznil podmíněnost, která souvisí s pomocí SNPP a to, jak to může ovlivnit politický vývoj v zemi. Pan Falkenstein dále zdůrazňuje, jak důležité je eh, trvat na dodržování demokracie, plurality a lidských práv. Tam, kde dochází k systematickému porušování těchto principů, může být země dočasně eh, vyjmuta ze seznamu příjemců pomoci z NPP. Evropský parlament bude mít slovo v tomto procesu díky tomu, že jsou k tomu použity delegované akty. My chceme vyvážený přístup, kdy ten pokrok, kterého dosáhne příjemce v rámci přístupní pomoci, je jasně, eh, se jasně tedy odráží v objemu prostředků, které jsou distribuovány. Jinými slovy, musíme tedy zajistit spravedlivou distribuci prostředků z fondu NPP. Za čtvrté, chceme zdůraznit sociální rozměr této pomoci. Stanovisko dále tedy zdůrazňuje, právě sociální dimenzi. Naším cílem by měly být konkrétní zlepšení životních podmínek obyčejných lidí, posilování společenské koheze a to vlastně i umožní tedy řešit obavy těch, kteří se bojí migrace z Balkánu v důsledku chudoby. Konečně je třeba dodržovat všechna základní práva, která jsou zakotvena v Evropském pilíři sociálních práv. A proto je třeba, aby to vlastně platilo již v době eh, předvstupní, v době uvolňování pomoci z NPP. Komise může monitorovat tento sociální aspekt na základě konkrétních indikátorů, které budou vyhodnoceny ve střednědobém přeskumu. To se týká také rovnosti pohlaví, přístupu k marginalizovaným eh, skupinám společnosti a tak dále. Pátý bod. Úloha parlamentu je naprosto zásadní pro to, abychom zajistili demokratický dohled a to, že tedy celý ten vývoj jde politicky žádoucím směrem. Knut Fleckenstein by měl ještě další otázky na komisi. Navrh, navrh, návrh předpokládá zásadní změny v tom, jak probíhá pro programování, protože už neplatí konkrétní alokace pro jednotlivé země. Komise má naopak větší flexibilitu, může reagovat každý rok na vývoj situace. Čili nedochází k tomu, že konkrétní fondy jsou napevno upsány určité zemi, ale pan Falkenstein byl rád, věděl, jak tato větší flexibilita bude opravdu fungovat a konečně také chce poděkovat za spolupráci s panem Salafrankou a také za spolupráci se stínovými zpravodaji a pěti výbory, které přispívaly k tomuto stanovisku. Je třeba zajistit, že eh, parlament eh, bude vystupovat na trialogu jednotným způsobem. Děkuji. Já chci poděkovat paní Piry za to, že přečetla prohlášení pana Fleckensteina. Pan Salafranka se už vyjádřil a nyní Otvírám debatu, tři kolegové se přihlásili. Poté, co kolegové pohovoří, bych chtěl dát slovo panu Danielsnovi, který je tady s námi. Možná, že byste také mohli, mohl odpovědět na některé z otázek, které Katýpery přečetla jménem Fleckensteina. Začneme panem Tanokem stínový zpravodaj za EKR. Děkuji. Pane předsedo, chci poděkovat spolu zpravodajům panu Salafrankovi a Frankensteinovi. Jsem potěšen tím, že NPP Stream zůstává samostatným nástrojem předstupní pomoci. Země, které jednají o svém potenciálním přistoupení do Evropské unie, by neměly být vnímány jen jako sousední země nebo eh, tedy členové mezinárodního společenství. Je mi jasné, že NPP začne fungovat poté, co bude schválen víceletý finanční rámec na rok 2021-2027 Tady, tady vidíme potřebu větší eh, viditelnosti toho, že prostředky jsou vynakládány eh, v kandidátských zemích. Také tedy eh, to dobře ilustruje příklad Srbska, kde ruské peníze, ruské investice pomáhají rozmíchávat protievropské nálady. A proto je třeba zvýšit vizibilitu evropské pomoci. Já doufám, že Brexit bude takovou jednorázovou chybou mé země a vlastně přispěje k většímu zviditelnění Evropské unie, k tomu, že se ukáže, k čemu je opravdu potřeba a bude to evidentní tedy obyvatelům eh, okolních zemí. Skutečnost, že my jsme si to neměli, ne, neuvědomili v průběhu čtyř desetiletí našeho členství, považuji za katastrofu. A samozřejmě tedy, pokud jde o uvolňování prostředků, musí to být něčím podmíněno, ale Eh, je tedy typické, eh, tedy ne, jak si neužívat Turecko jako takový špatný příklad, ale já musím říci, že i já, když cestuji do Turecka, nemohu popírat, eh, že tady tam došlo k určitému vývoji, a to bez ohledu na to, jak vzdálené skutečné členství může být. A já myslím, že já se tedy obávám, že právě ten uměle vyvolávaný strach z Turecka vedl k tomu, že lidé hlasovali pro Brexit v naší zemi před několika roky, ale já myslím, že eh, tady je tedy eh, je to důsledek právě takového nejednoznačného přístupu, pokud jde o potenciální přistoupení Turecka do Evropské unie. Nicméně, pokud použijí analogu, analogii článku 7, myslím si, že je evidentní, že země mají také určité povinnosti, které musí naplnit, například přejmout některé části Evropské aky před přistoupením. A my nikoho formálně ani neformálně nenutíme k tomu, aby plně přejal AKY eh, již předem. Eh, myslím si také, že tedy to ustanovení o potenciálním pozastavení pomoci je velice užitečné, protože umožní zasáhnout tam, kde, je porušován, kde jsou porušovány demokratické principy a lidská práva. Jsem také rád, že spolu zpravodajové eh, tady vlastně eh, nežádali žádné zásadní změny tohoto návrhu, ale dále ji rozvíjeli. A myslím si, že je naprosto zásadní, aby parlament v dalším složení měl možnost přeskumu a dozoru. Ale EKR tedy toto stanovisko obecně může podpořit. Děkuji. A nyní pan Schaffhausen. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě my budeme hlasovat proti této zprávě i proti pozměňovacím návrhům. Přece jen jsem udiven, že i přes limitace, které spousta států přináší společné obrané a bezpečnostní politice, tak eh, pořád se objevují takovéto návrhy. My jsme pochopitelně proti předstupní pomoci už eh, tak je problematické, aby Evropa fungovala za těchto podmínek i za této podmíněnosti, která se týká společné zemědělství, tedy bezpečnostní obrané politiky a také klimatu to je opravdu velmi sporné, protože jistě klima se mění, ale je za to zodpovědný člověk, to nevím. Otázka genderu, republika soudců, my jsme proti, program pro migranty, pro následování válečných zločinců, i když samozřejmě my nemáme stejnou definici těchto válečných zločinců s procesem, který by se mohl obrátit proti těm, kteří chtějí některé tyto válečné zločince pronásledovat. Také pozastavení pomoci, pokud neposloucháte, tak prostě vám bude pozastavena pomoc. To znovu ukazuje, že Evropa nerespektuje národy, ale že se chová jako impérium. A impérium znamená válku. A na závěr pochopitelně Turecko přes veškeré zkušenosti, které máme, je neustále součástí těch zemí, které by chtěli přistoupit k Evropské unie plus některé balkánské země, takže pochopitelně budeme hlasovat proti. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur. And we now come... A teď poslední dva řečníci za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já chci podpořit své kolegy, kteří se vyjadřovali k tomuto stanovisku, protože toto stanovisko dobře hodnotí, eh, to, co je potřeba zlepšit do budoucna. Viditelnost Evropské unie je spochybněna v zemích západního Balkánu a v Bosně Hercegovině se to odrazilo na výsledcích posledních voleb protože do nich eh, investovali i ostatní země, tak aby podpořili své zájmy, podpořili své kandidáty, což vedlo k nejednoduché situaci, se které se potýkáme. Teď Turecko je příjemcem předstupní pomoci, ale zároveň také investuje v Bosně a Hercegovině ve snaze rozšířit svůj vliv. Takže je třeba vzít v úvahu, že dva velcí hráči Evropské unie mají vlastně, tady vlastně, dva další velcí geopolitičtí hráči eh, vlastně zaujímají prostor, který Evropská unie tak trochu vyklidila před časem a tím ohrožují, ohrožují vývoj v zemi, jako je Bosna a Hercegovina, která má asi nejdelší hranici eh, s touto zemí. Pokud jde o uvolňování prostředků z fondu NPP, mělo být především o usnadnění života menšin, lidí na okraji společnosti a také pomoci přeshraniční pro spolupráci, protože po druhé světové válce tedy vlastně něco podobného dělal Marshallův plán, který umožnil rekonstrukci Evropy Nástroje předstupní pomoci by tedy měly z tohoto pohledu být také svébytným nástrojem a prostředky v nich by měly být navýšeny nejenom o 3%, ale spíš o 4 nebo 5%, protože to je jediný způsob, jak lze investovat do zachování míru na západním Balkáně. Děkuji. Děkuji. Pan Orteli, děkuji, pane předsedo. Mám jenom čtyři takové stručné připomínky chci zdůraznit, že nástroje přestupní pomoci eh, vlastně kopírují design strukturálních fondů a fondů soudržnosti, což je takový eh, vlastně dobrý trénink pro budoucí členství v Evropské unii. A proto mohou se tak naučit, jak zacházet s evropskými fondy. A pokud jde o konkrétní cíle, které jsou nedefinovány komisí a lituji toho, že chybí jakékoliv vyjádření k právu národních a etnických menšin. Ani pokud jde tedy o podporu jejich kulturní a jazykové diverzity. Já vím, že přitom je to definováno jako jedna z klíčových hodnot v smlouvě o fungování Evropské unie. Je to také jedno z hlavních kodaňských kritérií. A konečně, pokud je o možnost pozastavit eh, prostředky z předstupní pomoci, já vím, že celá řada nařízení o eh, prostředcích z evropských fondů E, v podstatě fungují, ale nesmíme zapomínat, že tady nejde tedy o členské státy, ale o kandidátské země, které teprve budují svoji demokracii a své instituce v rámci přípravy na členství v Evropské unii s pomocí těchto prostředků. A proto musíme nabídnout jasnější, konkrétnější rámec. Jinak by z tohoto nástroje byla Eh, taková dobrovolná pomoc na uvážení komise. A konečně, pokud jde o problematiku přeshraničních projektů, já opravdu oceňuji to, že viditelnost Evropské unie je zdůrazně, ta potřeba je zdůrazňována v tomto stanovisku a je to také tedy jeden ze způsobů, jak nejlépe propagovat Evropskou unii na regionální úrovni. A také souhlasím, že je třeba tedy ty příspěvky zvýšit ze 3% na 4 až 5%, aby to bylo opravdu vidět. Děkuji. Děkuji. Že někdo další si nechce vzít slovo, dávám tedy slovo eh, řediteli příslušného direktorátu. Děkuji, vaše výsosti. Dovolte mi ocenit toto stanovisko, poděkovat jeho autorům. Myslíme si, že je to opravdu velmi dobře vypracovaná zpráva, která dále obohacuje návrh, který už jsme měli na stole, zvláště ten důraz, který je kladen na strategický přístup. Problematika tedy toho, že vlastně opouštíme princip automatické pomoci a orientujeme se na dosažené výsledky, na výkon, je jo, no, podle mě velice důležitý pokrok. Také jsme vzali v úvahu důležitost, která je připisována těm nejrůznějším prvkům, jako je třeba socioekonomický rozvoj, což je tedy něco, co bychom i nadále rádi propagovali. Vzdělání je také velice důležité z pohledu mm, tedy přípravy na přistoupení v tom širším slova smyslu. Místní orgány, místní zastupitelstva tady hrají zásadní úlohu, přeshraniční spolupráce, občanská společnost, to všechno je také zásadní. A myslím si, že jsme se také poznamenali, nebo tady vzali na vědomí tu připomínku k menšinám. Myslím, že to je důležité. Já tady vás vyzývám, abyste se podívali do přílohy 2, kde jsou příklady těch různých typů intervencí a jsou tam právě zmíněny i menšiny. Čili to je něco, co sledujeme skutečně pozorně. A viditelnost. Viditelnost to je opravdu eh, něco, co musíme prosazovat víc. A ten příklad, který jste tady zmínili, tady z jedné země se bohužel opakuje i v dalších zemích a my si musíme přiznat, že v tomto ohledu jsme toho neudělali dost, že se musíme zlepšit. musíme tedy víc propagovat tu evropskou značku spolu s vlajkou Evropské unie a to je tedy v tomto kontextu mimořádně důležité. Pane předsedo, já mám ale tři problémy, o kterých bychom se dále měli bavit. Za prvé, politika rozšiřování je evropskou politikou sama o sobě a NPP je nástrojem, který umožňuje tuto politiku eh, podpořit, připravit země na přistoupení a to je také důvod, proč je to zasazeno do jiného rámce než ostatní nástroje, které se přímo obracejí k třetím zemím. A to je také důvod, proč je komise plně zodpovědná za tento nástroj. Od začátku do konce. A my jsme přesvědčeni, že to je zásadní. Je to něco, co se tedy také odráží v celé řadě právních aktů a také a v aktivitách vnější služby. Protože, a já tady myslím, že text, který navrhuje vnější služba, je formulován trochu jinak. A na to také musíme být opatrní. Pak je tu tedy ten druhý problém, užití delegovaných aktů. Já tady tu debatu nechci otvírat znovu, ale obávám se, že to je tedy takové téma, které nás bude pronásledovat i do budoucna. Vy víte, jak se na to dívá komise, ale je tu tady jeden zásadní aspekt, to je ta zpráva. A to je tady to zpravování těch fondů a to je něco, o čem kontinuálně budeme diskutovat. Musíme se zabývat tedy tím, jak zlepšit způsob, kterým jsou fondy zpravovány, jak k tomu může přispět parlament. Ty názory na to se liší, ale jak už jsem řekl, je to něco, co tady bude velice důležité i do budoucna. A my vidíme určitou potřebu posílit ten politický dialog. A konečně, pokud je o ustanovení o dočasném pozastavení pomoci, i když jsme slyšeli argumenty v tom smyslu, že z toho může být užitečný nástroj, my si přesto myslíme, že tato, to, tato klauzule nemá co dělat v návrhu textu. I když souhlasím s tím, co tu řekli eh, poslanci, kteří vystoupili, je třeba nějaký, mít možnost nějakým způsobem zohlednit vývoj v praxi a my už dnes vlastně toho jsme schopni a pokud jde o NPP a Turecko, to je přesně dobrý příklad takového přístupu. Takže to jsou všechny moje připomínky v tuto chvíli, ale těšíme se i na další dialog k tomuto nástroji. Děkuji. Kolegové, máte nějaké otázky? poznámky, připomínky. Není tomu tak? Chtějí spolu zpravodajové říci něco na závěr, pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také všem kolegům za příspěvky k této debatě o tak důležitém finančním nástroji. Chci říci, že text nařízení, a tím bych rád odpověděl paní Zovko i panu Dalimu. Pokud jde o priority pomoci a situace menšin, už je v příloze dvě odstavci A, tam se říká, že jedním z prioritních kritérií pro financování a používání fondu z tohoto, prostředku z tohoto fondu rovnou je směřován tedy na menšiny. Chci také připomenout, že článek 3 jasně odkazuje na přeshraniční projekty. Nástroje považuje za jasně prioritní. S panem Fleckensteinem se ještě zamyslíme nad tím, zda je možno tyto aspekty ještě posílit, pokud je o jejich zahrnutí do návrhu nařízení. A k tomu, co říkal pan Danielson, bych rád řekl, že komise pochopitelně sehrává zásadní roli v řízení tohoto nástroje, ale nás by také zajímalo, do jaké míry se k tomu může připojit SVČ? Aktiv přenesené pravomoci usilují o to, aby parlament v budoucnosti mohl hrát mnohem aktivnější a efektivnější roli a ostatní instituce by také měly brát parlament eh, efektivněji v úvahu než v minulosti. A v tomto smyslu jsme připraveni vést dále konstruktivní dialog s ostatními institucemi a usilovat o to, aby si nástroj, aby nástroj zachoval pravomoci naší instituce a zároveň splnil své základní cíle. Až se bude definitivně diskutovat a bude se hlasovat, eh, tak do té doby budeme určitě k dispozici všem kolegům, budeme pracovat na návrhu tohoto nařízení, abychom ho vylepšili na maximum. A jak říkala paní Piry, ještě jednou děkujeme za skvělou spolupráci panu Fleckensteinovi i ostatním stínovým zpravodajům a doufáme, že tento duch spolupráce a dobrá atmosféra bude trvat až do chvíle, než předložíme závěrečnou zprávu plénu parlamentu. Děkuji. Děkuji, pane Salafranco. Katy Piri, chcete něco dodat? Ne. Tím jsme uzavřeli první projednání návrhu zprávy. Hlasovat se bude 4. února na výboru AFED, takže máme před sebou ještě spoustu času. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 26. listopadu v 11 hodin. Hlasovat se bude tedy 4. února a o 15 minut dříve přistupujeme k bodu 15, což je zpráva o zprávě Komise o Turecku za rok 2018. Spravodajkou je naše kolegyně Katy Piry. Já k tomu už nemám další komentáře, takže rovnou dávám slovo zpravodajce. Katy, prosím. Znovu děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, rychle vás provedu hlavními body návrhu zprávy. Pro ty z vás, kteří zatím neměli čas si ji přečíst, zpráva na úvod zmiňuje současnou situaci v Turecku, specificky se zaměřuje na to, co tento parlament vždycky zdůrazňuje. Všechno spadá pod kapitoly 23 a 24. Vítáme rozhodnutí odvolání naléhavého stavu, který byl sedmkrát prodloužen a vedlo k celé řadě porušování lidských práv v Turecku. Zároveň ovšem lituji, že přijetí nových legislativních návrhů zachovává celou řadu těchto pravomocí, které dávají prezidentovi možnost zneužívat situaci, stejně jako to bylo v tom nouzovém stavu. Připomínám ve zprávě, že 150 tisíc lidí bylo vzato do vazby a z nich 50 tisíc je pořád ještě ve vězení. Od začátku vyhlášení tohoto nouzového stavu více než 152 tisíc státních úředníků, včetně eh, lékařů, soudců, učitelů, prokurátorů bylo propuštěno a to mělo velký dopad na tato, na tyto osoby i na jejich rodiny, včetně tedy finančního dopadu. A pochopitelně to mělo sociální a profesionální dopady. Stigmatizovalo je to. Hovořím také o politickém vměšování do práce justice vyjadřujeme znepokojení nad tím, že se potlačuje svoboda projevu, svoboda médií a přístup k informacím, také se zmenšuje prostor pro občanskou společnost. Od té chvíle, co jsem předložila tuto zprávu, bylo zase zatčeno 13 akademiků od minulého týdne, jeden z nich je pořád ještě držen ve vazbě. Ve zprávě se také zmiňuje situace na jiho východě Turecka, kde také je potvrzeno závažné porušování lidských práv, ale nebylo vyšetřováno. Spousta starostů a jejich zástupců byla buď propuštěna nebo uvězněna a nahrazená takzvanými důvěrníky. A pokud jde o volby, tak v roce 2019 v březnu se mají konat komunální volby a ty by měly být příležitostí, jak obnovit přímý demokratický mandát i na jihovýchodě Turecka. Kolegové, poslanci, dva eh, z republikánské lidové strany a několik dalších bylo uvězněno, včetně, včetně Salahatina Demirtaše. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku včera vydal nález, eh, který volá po jeho okamžitém propuštění. Víme, že Turecko je členem Rady Evropy, takže musí být tímto rozsudkem vázáno. Další specifický případ zmiňovaný ve zprávě je trošku zvláštní zmiňovat jednotlivce, když máte 50 tisíc lidí ve vězení, ale já si myslím, že symbolické osoby jsou důležité. Je to Osman Kavala, jeden z těchto symbolických osob. Je to bezpartijní člověk, aktivista, teď už je více než rok ve vězení, aniž by byl obviněn. Pokud je o parlament, minulý rok, když Benátský výbor posuzoval novelu ústavy související se zavedením nového prezidentského systému, tak bylo jasně řečeno, že tento systém není dostatečně vyrovnaný a také ohrožuje oddělení výkonné a soudní moci. My jsme prostudovali toto hodnocení a jasně jsme stanovili červenou linii. Pokud všechno, pokud jde o právní stát, justici a mediální svobodu zůstane ve stejném stavu nebo se bude zhoršovat. A kromě toho eh, máme novou ústavu, která bude implementována, aniž by byla zohledněna hodnocení Benátského výboru a také komentáře Evropského parlamentu a Evropské komise, tak eh, nemůžeme z toho vyvodit jiný závěr než ten, že požádáme o formální přerušení předstupních jednání s Tureckem. Pokud to uděláme, tak to bude souviset také s prostředky z nástroje předstupní pomoci. Nicméně už jsme loni také říkali, že chceme, aby všechny tyto prostředky z NPP 2 a 3 byly přímo věnovány turecké občanské společnosti, aby se posuz, posilovala akademie, přístup eh, studentům, studentů ke vzdělání a také svoboda médií. V tom původním návrhu také uvádím, že mě líto, že tento parlament deset let volá po otevření kapitol 23 a 24. To jsou nástroje, které nikdy nebyly použity kvůli neustálé blokádě ze strany rady. Takže co bude následovat, pane předsedo? My v Evropě všichni bychom měli prospěch z ekonomicky stabilního a demokratického Turecka. Takže jaké nástroje ještě máme k dispozici? Ve zprávě říkám, že si myslím, že by měla být ponechána otevřená cesta eh, k celní unii. Upgrade eh, celní unie by měl jít ruku v ruce s konkrétními závazky Turecka, pokud jde o demokratické reformy. Ale byla by to také příležitost pro politický dialog o klimatických změnách a také pracovním právu v Turecku. Pokud jde o pracovní práva, tak eh, specificky zmiňuji ve zprávě pracovní podmínky pro práci na stavbě nového istambulského letiště, kde dokonce podle oficiálních eh, eh, údajů vlády 38 dělníků eh, zemřelo následkem pracovního úrazu a 31 lidí, kteří proti tomu demonstrovali, bylo uvězněno. Liberalizace víz. Parlament říkal, že samozřejmě Turecko musí splnit všech těch 72 kritérií, především pokud je o antiteroristický zákon. Ovšem, pokud splní tato kritéria, tak by zde měla být uvěřitelná možnost získat víza pro turecké občany. Pokud o upgrade celní unie a liberalizaci víz, tak to by také signalizovalo turecké společnosti, že EU je nechce izolovat. Pokud jde o migrační krizi, musíme splnit své sliby. To znamená přesídlení uprchlíků a také dlouhodobou finanční pomoc. A konečně ve zprávě také hovořím o kyperské otázce. Vím, že je to drahé mnoha kolegům tady v Evropském parlamentu. Tady jsme znovu opakovali své předcházející stanovisko jako vždycky v uplynulých čtyřech letech. Někteří kolegové se ptají, proč není to a to ve zprávě. Tak odpověď je, protože zpravoda je omezen, jak víte, počtem znaků, které může použít. Lhuta k předkládání pozměňovacích návrhů je 11. prosince. Doufám, že stejně jako v posledních letech i letos vyšleme jasný a silný politický signál z Evropského parlamentu. Doufám, že volební rok to neohrozí a chci požádat kolegy, když budou předkládat pozměňovací návrhy, aby z toho nedělali vánoční stromeček, aby se skutečně snažili zaměřit na klíčové věci v našem vztahu s Tureckem. Těším se na debatu a na spolupráci s kolegy v pátém roce, kdy vydáváme tuto zprávu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Katy Piri. Poměrně mnoho kolegů se chce vyjádřit. Turecko se vždycky těší značnému zájmu a rozhodl jsem se pro následující. Teď dám slovo stínovým zpravodajům každému na čtyři minuty a potom uvidíme, kolik času zbyde na další kolegy, kteří dostanou slovo na kratší čas. Nejprve tedy Renáte Zomr za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Katy, Katy Piry hovořila o jakémsi vánočním stromečku s ozdobeným pozměňovacími návrhy. Každop, to, to je kreativní přirovnání. Každopádně eh, ty se snažila tu eh, zprávu udržet co nejkratší, ale několik důležitých bodů v ní musí být obsaženo. Takže určitě nějaké pozměňovací návrhy ještě dorazí, eh, určitě z mojí strany, ale s jsem si jistá, že se to ještě nějak podaří vyřešit. Vzhledem k tomu, jak se vyvíjejí okolnosti v Turecku, tak naše poslední zpráva o Turecku vyšla v červenci 2017, takže bylo na čase, abychom se znovu vyjádřili. Chtěla bych připomenout, že poslední usnesení e, toho, že tehdy poslední usnesení tohoto parlamentu a e, Katy Piry hovoří zcela jasně e, v některých bodech, v jiných bodech bych si přála poněkud více e, jasnosti a konkrétnosti. Právní stát, svoboda názoru, tady dochází k zásadnímu zhoršení, s tím se samozřejmě dá něco dělat a konec konců, pokud je o náboženskou svobodu, tak ta by měla být taky zmíněna. Výslovně vítám, že Katy Piri v bodu číslo 13 znovu popisuje, že požadujeme, aby oficiálně byly zastaveny přístupové rozhovory s Tureckem a chtěla bych připomenout také, že komisař Hahn nedávno poskytl interview jednomu německému deníku, kde i on požaduje, aby vyjednávání bylo oficiálně ukončeno. A Myslím si, že se tomu nevyhneme, přestože rada je poměrně zdrženlivá. Parlament by měl znovu zdůraznit, že je potřeba, aby se to stalo. Pak mi tu ještě pár eh, důležitých bodů chybí, na kterých už jsme se shodli v minulých zprávách a které tady zůstávají zcela bez zmínky. Například je to téma Kypr. Tady eh, odstavec 19 značně zaostává za očekáváním z minulého usnesení a Myslím si, že eh, ankarský protokol by měl být zmíněn v nějakém odstavci a ne pouze v úvodních ustanoveních. Eh, také je potřeba se zaměřit na politiku tureckých osad na Kypru a potom především agresivní opatření Turecka ve výlučných ekonomických zónách Kyperské republiky. Eh, tady by bylo dobré to rozvést, ale jinak jsem si jistá, že tady dorazí hodně pozměňovacích návrhů na toto téma. Potom mi tu chybí upřesnění problémů ve vztazích mezi Tureckem a jejich sousedy. Například kazus byly s Řeckem, anebo také situace v Arménii, nebo tam je ten stav věcí takový, že protokoly o normalizaci vztahů z roku 2009 nebyly Tureckem ratifikovány a arménská strana potom v oznámila rozhovory v březnu, to by mělo být také zmíněno. A pokud je o to téma náboženské svobody, eh, tak si myslím, že se musíme zaměřit na situaci aramejců. I na základě našich protestů eh, dostali aramejci zpátky vyvlastněné eh, kláštery, ale pouze ty budovy, nikoli pozemky, které jsou pod nimi. K těm patří pozemky, které zůstávají zestátněné. Zkrátka proto, že vlastníci, když podali, když podali žalobu, musí poda, počítat se spoustou procesů a v konečném důsledku přicházejí o peníze a stát potom tyto pozemky jaksi konfiskuje a když nějaký klášter nemá pozemky, tak nemůže přežít. A víme, že před mnoha lety docházelo k určitým etnickým čistkám eh, těchto eh, prastarých křesťanských společenstev. A to si myslím, že by tam mělo být zmíněno. Potom bychom se měli zmiňovat také o únosech tureckých učitelů z třetích států, z Kosova, z Moldavska, z Ukrajiny. Eh, tam k tomu došlo. A potom zcela vážně, eh, milá Katypiry, já považuji za nešťastné, že zrovna eh, první odstavec začíná slovem welcome. Eh, samozřejmě jsme všichni rádi, že skončil výjimečný stav, ale hned do prvního odstavce jako první slovo dát welcomes, to je podle mě trošku moc. To bychom měli nějak přehodit nebo přeformulovat. Pak je to celá řada dalších paragrafů, ve, které, ve kterých bych leco změnila. Například otevření kapitol 23 a 24 už bych nezmiňovala, ale o tom e, se ještě budeme domlouvat. Už mám poměrně dobré představy některých důležitých pozměňovacích návrhů, které podám. E, já vím, že počet znaků je omezený a jsem si jistá, že tu zprávu ještě společně velice dobře vypracujeme. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Zomr eh, a za ECR pan Belder, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poblahopřát zpravodajce za text, který obsahuje fakta. Já vím, že jste toho musela hodně vynechat, Přečetl jsem si tu zprávu pozorně dvakrát a e, pár věcí mě v ní zarazilo. Já vím, že jste neměla příliš mnoho času na to, abyste všechno vypracovala, ale co zahraniční politika Turecka v regionu? To je důležité téma z hlediska Evropské unie. A pak je tu další otázka. Vzhledem k početné turecké diaspoře v Evropě existují vztahy mezi touto dias- těmito diasporami a vládou, což může vytvářet určité napětí. A to může být poměrně závažná věc. Jen pomysleme na vliv na turecké komunity v Německu a v Nizozemí. To má vztah na evropsko-turecké vztahy. Já mám eh, velice úzké vztahy s protestantskou církví v Turecku. A to, co se od nich dozvídám, mě velmi znepokojuje. Právě tak vývoj turecké společnosti. Kam vlastně tahle republika pod Erdoganem směřuje? Eh, co tenhle režim je vlastně zač? Jaká je jeho povaha? Jaké symptomy tady vidíme? Ale nesmíme se dívat pouze na symptomy. Musíme jít k samotnému eh, kořenu tohoto režimu, k samotné jeho podstatě. Eh, podle zpráv různých publikací a pozorovatelů by se zdálo, že Erdogan eh, je proti muslimskému bratrstvu a v, v Kačogi, eh, v aféře Kačogi hovoří o arabských disidentech. Co se ale myslí arabskými disidenty? A co potom vztahy Turecka se sousedními zeměmi? Potom eh, role Izraele, a antisemické nálady v Turecku. Jak to zkrátka vypadá s tureckou společností? A co Turci, kteří jsou velice pro laický stát, pro sekulární stát? A co chce Erdogan vlastně dělat? Chce vytvořit Islámskou republiku po vzoru Iránu, anebo ne? To by potom samozřejmě mělo dopad na naše vztahy s Tureckem. Děkuji vám moc krát za pozornost. Děkuji vám, pane Bildre. A dostáváme se k dalšímu kolegovi z Nizozemí, Maritě Scháke za ALDE. Děkuji vám, pane předsedo. Já nebudu hovořit příliš dlouho, protože si myslím, že zpravodajka Katy Piry odvedla velice dobrou práci na zprávě. Znovu se ukazuje, a já doufám, že budeme pokračovat v tom tónu a duchu, který nastavila. Ukazuje se, že Evropský parlament eh, hovoří zásadově a jasně, pokud jde o vztahy s Tureckem. A e, s politováním musím říci, že jsme jediná instituce, která to tak má. Jsem ráda, že Katy Piry klade na první místo právní stát, ať už jde v důležitých, o, o důležité případy jednotlivců, jako je Osman Kavala, který je ve vězení, anebo ať už e, hovoří o systémovém problému eroze právního státu, eroze oddělení složek moci a demokratických zásad, které jsou tak podstatné. Je důležité odkázat na situaci menšin, jako jsou LGBT, ženy a dívky a tak dále. Takže ten obecný tón a důraz na právní stát a jaké důsledky z toho vyvodit, to je nesmírně důležité. Já chápu eh, potřebu nechat nějaká otevřená dvířka pro eh, posílení celní unie, ale na druhé straně, a to je nesmírně důležité, Nesmíme připustit, aby eh, vzniklo, vzniklo nějaké transakční uspořádání místo eh, procesu eh, vstupu do EU. Myslím si, že hodnoty by měly být vždy na prvním místě a ať už v budoucnu budou vztahy vypadat jakkoliv, tak bychom měli klást důraz na toto. Altern, jak vypadá alternativa, to jsme viděli v podobě dohody o migraci, která byla nesmírně cynická je třeba najít vhodná řešení pro migranty, kteří v Turecku pobývají, nejenom proto, že jich je mnoho, ale také proto, že ty výzvy jsou veliké a je i na nás, abychom se postarali o dobré zacházení s těmito lidmi a aby zmizely problémy jako dětská práce, sexuální zneužívání a další. Na závěr bych chtěla odkázat na nedávnou návštěvu výboru pro lidská práva, kterou jsem vedla. Byli jsme přivítáni na vysoké úrovni, setkali jsme se s třemi ministry a pak jsme si mohli přečíst v tisku i v jiných prohlášeních, že turecká vláda má zájem na napravení vztahu s Evropskou unii. A podle mého názoru je dobře, že jsme celou dobu hovořili jasně, že nás zajímají spíše, slova, spíše činy než slova, že ty by nás mohly přesvědčit o konstruktivním přístupu, protože začínáme budovat znovu důvěru téměř od nuly. A k tomu obnovování důvěry bych ještě řekla, že musíme mít přístup k jednotlivcům ve vládě. A to platí i pro zpravodaje. A já už doufám, že se nedočkáme Eh, nějakých eh, prohlášení v parlamentu a v turecké vládě, které říkají, že, ta, že naše zpráva je neplatná, že nemá žádnou účinnost a tak dále. Pokud eh, turecká vláda chce znovu vybudovat důvěru a vztahy, tak má teď nejlepší chvíli k tomu, aby změnila tón. Děkuji Maritě Scháke a nyní se dostáváme k paní Valero za zelené. Čtyři minuty. Děkuji vám mnohokrát. Já počkám, až si nasadíte sluchátka. Teď eh, hovoříme o zprávě, kterou napsala komise v roce 2017 a je velice smutné, že trvalo tak dlouho, než jsme vypracovali naši vlastní zprávu k této otázce. Ale to má celou řadu příčin. Brzy už bude rok 2019 a budeme znovu zkoumat Turecko. Takže já v žádném případě nevidím zpravodajku. E, ono se toho stalo velice mnoho, ale v roce 2017 e, ještě ani nedošlo k invazi do Afrinu. A ta také měla velký význam. A naše stanovisko nemůžeme opírat pouze o to, co se stalo v roce 2017, ale i o události z roku 2018 samozřejmě. I ty musíme mít na paměti při práci na této zprávě. Letos v létě jsem navštívila Diyarbakir a Ankaru. Jednak proto, abych přihlížela procesu s několika lidmi, jsou to mimo jiné naši eh, kolegové z, ze zelené strany, kteří se vyslovovali proti invazi. Eh, nebyli sami, bylo tam mnoho dalších obviněných. A já si nemyslím, že by byli propuštěni, kdyby nenastal takový rozruch mimo Turecko a kdyby nebylo tolik pozorovatelů a komentátorů toho soudního procesu, kdyby se to neobjevovalo v televizi a tak dále. Oni nebyli propuštěni úplně. Ti dva byli propuštěni až po čase, ale v lednu začal nový proces. V lednu začne nový proces a bude to možná důvod se do Turecka znovu vrátit a sledovat eh, situaci. Je důležité, abychom měli Turecko na očích ve všech souvislostech. A proto je dobře, že se konala ta společná delegace. To ale nestačí. My musíme být přítomní přímo na místě. Když jsem navštívila Diyarbakir, tak eh, jsem eh, nahledla i do oblasti Sur, která byla zničena konfliktem, který tam proběhl. Eh, tam je možné pouze vlastně vylézt na zeď a pozorovat tu oblast. Jsou, jsou tam zdi, A tam se to, při rekonstrukci nebuduje nic znovu ve starém stylu. Jeden z návrhů je vybudovat nákupní centrum. Nicméně to je oblast, která je velice postižená konfliktem. Jsou a nyní jsou tam projekty, které mají za cíl bourat staré stavby, které jsou kulturním dědictvím a stavět nové moderní stavby, jako to nákupní centrum, jak jsem už zmiňovala. E, takže já ráda přispěju pozměňovacími návrhy k tomu vánočnímu stromečku. A pak jste měli ještě e, několik otázek na pana Demirtaše. E, Katy o tom už mluvili. Katy o tom už mluvila, o tom to bude potřeba změnit. A pak tu jde o bod 13 Eh, tedy formální pozastavení vyjednávání o přístupu s Tureckem. A mě by zajímalo, jak to souvisí s tím, že přesto poplynou finance z IPA protože to je navázané na proces eh, předstupových rozhovorů. Takže bude vůbec možné po zastavení předstupových rozhovorů pokračovat s financováním přes IPA? to je podle mě tak trošku protimluv v tomhle stanovisku, v téhle zprávě. Potom, pokud jde o modernizaci celní unie, tak eh, já souhlasím s paní Scháke. Tohle nestačí. Nemůžeme zmodernizovat celní unii dříve, než uvidíme konkrétní výsledky. Než uvidíme, že se situace v Turecku mění směrem k demokracii měli bychom eh, stanovovat kritéria a požadavky před tím, než eh, uděláme další krok, protože já ani zamák nevěřím Erdoganovým slibům, co všechno udělá. Tady tedy také potřebujeme upřesnění v textu. Děkuji. Děkuji, paní Valaro. A nyní za GUE NKL Stínový, stínový zpravodaj Pan Hak. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že v průběhu několika posledních let Turecko, aspoň eh, tedy podle svých vlastních slov, eh, postupovalo vstřícně vůči Evropské unii. A my to my jsme to viděli i během návštěvy, ale bohužel to zůstává pouze v úrovni prohlášení, protože v praxi, pokud je o konkrétní eh, postup, nevidíme, že by Turecko bylo ochotno převzít hodnoty Evropské unie. A já bych ráda upozornil, rád upozornil na záležitost, která se zdá být velice důležitá, a to je tedy ta celní unie s Tureckem. Myslím si, že snem Turecka, pokud jde o další eh, vztahy s Evropskou unii, je tedy vlastně ještě vylepšit podmínky, za jakých funguje celní unie a zároveň vidím, jsme svědky toho, že přímo do Evropské unie Turecko přistoupit nechce. A možná tady vlastně doufá, že podmínky fungování celní unie se budou podobat přistoupení. A já musím říci, že už dlouhé roky pracujeme na přistoupení Turecka Ale k takovému přistoupení může dojít jen tehdy, jestliže dojde také k demokratizaci. A e, s tím souvislí i řešení problému e, na Kypru. A vypadá to, jako že tady ten problém zůstává neřešený. A naopak tedy vlastně e, se stále zmenšuje pod, počet to množství potenciálních řešení. A to právě kvůli tomu, jak se chová Erdogan a jaký tlak vyvíjí. Když jsem si vyslechl připomínky prezidenta Trumpa, Čili já opravdu nevím, co k tomu ještě říct, nebo co je potřeba udělat ve vztahu k Turecku, abychom je přesvědčili, že opravdu musí postupovat demokraticky. V tuto chvíli však nemáme žádné páky, chybí také politická vůle a není možné vyvíjet tlak na Turecko. Děkuji. Kolego a nyní pan Schaffhauser. Děkuji, pane předsedo. Pokud Turecko, nebo kdyby Turecko nebylo členem NATO, tak bychom nikdy nehovořili o předvstupu. Toto území, tato země se, se sem dostala jakoby nedopatřením, nikdy nebyla součástí evropské kultury a civilizace. Dnes se kolegové obracejí k realitě a objevují to, co my víme už od začátku. Jsem velmi rád, že se dozvídám, že chceme skoncovat s tím předstupem. Ovšem musíme být trošičku přísnější. To bych chtělo. Musíme vytýčit eh, podmínky v oblasti cel pro tuto zemi, protože nemůžeme přistoupit na to, jakým způsobem spravuje své vnitřní záležitosti, to je jejich suverenita, ale především zahraniční záležitosti. Nezapomínejme na Kypr. Pan Erdogan nám byl prezentován jako svým způsobem křesťanský demokrat a my vidíme, že je to muslimský bratr a jeho jediným cílem je islamizace Evropy a pracuje na tom. Poslechněte se jeho projevy v německé nebo francouzské komunitě ve Štrasburku. Přečtěte si to. Je to agresivní válka. Turecko vede válku proti Evropě. Je to turecká agrese. A vy mu dáváte provaz, na kterém nás chce on pověsit. Takže nesmíme jenom skoncovat s tím předstupem. ale jednou provždy musíme říci, když máme nepřítele, že máme nepřítele. Musíme být eh, přísní, tvrdí. Já vítám ten pokrok, je pozitivní, nicméně jsem toho názoru, že bychom se neměli vměšovat do vnitřních záležitostí Turecka, ale musíme se podívat na to, jak se Turecko chová k nám. Ta, to vydírání, pokud o imigranty, využívání politické, využívání diaspory, islamizace, kterou prosazuje tento prezident, který podporoval islamisty, projekt eh, muslimských bratří, to vše musí být eh, jasně pojmenováno, abychom byli informovaní. A také komise a SVČ znovu ukazuje, jak jsou neschopní pochopit, co se tady děje. Děkuji. Okay, thank you. Děkuji. Pane Schaffhauser? Ale nyní pan Epidedeos. Děkuji, pane předsedo. Vyslechli jsme už mnohé v tom smyslu, co by Turecko mělo udělat, aby se dostalo do Evropské unie, co ve skutečnosti dělá, ale končí to eh, velkým pokrytectvím ze strany Evropské unie, protože Evropská unie ví, že Turecko porušuje lidská práva, používá násilí i proti Eh, občanům jiných zemí, takže to rozhodně není demokracie. A navzdory tomu všemu, Přesto tedy dále vlastně do Turecka proudí prostředky z Evropské unie. To znamená, že Evropská unie trvá na přistoupení Turecka, ať to stojí, co to stojí, je však třeba si uvědomit, že Turecko není evropskou zemí a my tady hovoříme o celní unii a o uvolnění vízového styku, ale hlavní je vlastně naše ochota eh, Turecko financovat, posílat tam tedy finanční prostředky, tedy pod záminkou, že tím šíříme demokracii. Já jsem však přesvědčen, že hrozba o přerušení jednání s Tureckem je naprosto zásadní. Děkuji, pane Epididaos. A nyní konečně dávám slovo místo předsedovi eh, nebo generálnímu tajemníkovi tureckého zastoupení v Evropské unie. Děkuji, děkuji paní Katy Piry za velice důkladnou práci. Ta opatření, které Turecko údajně přijalo po pokusu o převrat, nestačí a přišla příliš pozdě, podle vašich komentáří. Já s tím však musím nesouhlasit. jednání. S Tureckem jsou formou tedy vlastně vytváření určitého vztahu a pokud tato jednání přerušíme, pak nebudeme mít žádný efektivní nástroj v průběhu času. Pořád je to však nástroj, Jestliže odložíme jednání, vyšleme Turecku jasný signál v tom smyslu, že Evropská unie tedy už si nepřeje mít další vztahy a ani se nezajímá například o modernizaci celní unie. Jinými slovy, také občanské společnosti v Turecku vysíláme určitý signál, I my klademe tedy velký důraz na demokratizaci, nemělo by to však znamenat pálení mostů. Pokud vím, všechny vlády, včetně Řecka a Turecka a Kypru, jsou proti úplnému přerušení přístupových jednání a také nevládní organizace jsou proti. A to platí i o zástupcích občanské společnosti, novinářích. Těm všem záleží na tom, aby jednání běžela dál a všichni také jasně říkají, nedovolme odložit nebo přerušit tato jednání, protože pak je s námi konec. I to je tedy třeba eh, zdůraznit a vzít v úvahu. Nezapomínat, jaké máme povinnosti, pokud jde o budoucí vztahy mezi Evropskou unii a, a Tureckem a a to i z pohledu těch sousedních zemí, které tedy vlastně nesou to břemeno migračních toků. Když se podíváme, my tady můžeme se hrát velmi důležitou roli. Podívejme se, jaké tedy vztahy máme například s Libií. A pokud spálíme všechny mosty, zavřeme všechny dveře, vyšleme velmi eh, závažný signál. Nesmíme totiž zapomínat na to, eh, tedy co bychom si přáli dlouhodobě do budoucna. Děkuji. To jsou tedy všichni kolegové, kteří se přihlásili včas o slovo a teď mám tedy deset těch, kteří se přihlásili na poslední chvíli. A i když jsme měli 20-minutový náskok, tak už nám pomalu dochází čas. Máte tedy každý maximálně dvě minuty. Omlouvám se, že jsem tak striktní. Začínáme panem Kukanem. Děkuji. Nejprve mi dovolte ocenit práci naší zpravodajky a také jí chci poděkovat za to, že se navíc dívá realisticky. Dovedu si představit, že nebylo jednoduché vypracovat tento návrh vzhledem k okolnostem a situaci v Turecku. A i s ohledem tedy na tu celkovou geopolitickou situaci. Bohužel toto poslední stanovisko představuje krok zpět. zvláště pokud je o stále se zhoršující situaci v Turecku, pokud je o dodržování vlády zákona a pořádku a demokratických hodnot, zvláště odstavce 4, 5, 6, tedy by měly být důraznější ve, svých, ve svém požadavku na dodržování základních eh, svobod. Musíme však zároveň hledat způsob, jak oslovit naše parlamentní protěžky v Turecku. a vyslat jasný signál, tedy celému tomu politickému spektru, včetně obyvatelstva, které eh, vlastně již uznává evropské hodnoty, vyslat tedy signál, že jsou i další eh, kanály nebo prostředky pro spolupráci. Samozřejmě, ale to je možné pouze pokud Ankara postoupí správným směrem. Jedním z těch pozitivních signálů by byla implementace závěru tzv. Benátské komise, eh, která se vyjádřila ke změnám ústavy. Děkuji, pane Kukan. A nyní za SND pan Boštináro. Děkuji velice, pane předsedo. Já začnu tím, že poděkuji za vynikající práci, kterou praní Piry odvedla. Je to opravdu výborná, faktická, přesná zpráva, která si zaslouží naše uznání. A nyní tedy já eh, se vyjádřím stručně. Já beru vážně všechno to, co je v té zprávě, ten vyvážený tón. A také beru vážně tedy eh, připomínky mého kolegy, pana Kirkose, ale teď je otázka, co dál a jakou, jaký signál bychom měli tedy vlastně vyslat, nebo co bychom měli připravit jako dědictví pro budoucí složení Evropského parlamentu. Já si myslím, že zaprvé je zásadní nechat tedy co nejvíc kanálu pro komunikaci s Tureckem otevřených. A jedním takovým kanálem je i modernizace celní unie. Pojďme tedy uvažovat vážně o možnostech, jak to umožnit, protože jinak vlastně zase ztratíme další dva roky a další parlament eh, na tom začne pracovat v roce 2020 a to teprve začne tedy mapováním situace. A za druhé, pojďme posílit spolupráci v oblasti migrace, bezpečnosti a boje s terorismem tam, kde z pragmatických důvodů a nikoli kvůli nějakým pocitům nebo dojmům je evidentní, že je ta spolupráce nutná. A poslední připomínka, pane předsedo. Nedovolme, aby jednání s Tureckem se stalo takovým uh, Fantem prostřednictvím kterého budou prosazovány národní zájmy. A nyní za EKR. Děkuji, pane předsedo. Ještě než se vyjádřím, musím informovat pana předsedu, že podle informací, které máme, Tady podle informací Interpolu Tedy, že Interpol má nějaké informace k dění v Evropském parlamentu, ale to je jen tak na okraj. My víme, že tedy v Turecku dochází k eh, násilí na obyvatelstvu tedy na vlastním obyvatelstvu, a to ani nemluvím o tom, co se děje na Kypru, čili vlastně v cizí zemi. Dlouhou řadu let Kypřané tady trpí vlastně důsledky kyperské invaze. Turecko vojensky zasahuje i jinde v Iráku, v Syrii.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 řešit situaci na Kypru, samozřejmě, tedy jinými slovy, Evropská unie to nemůže vyřešit sama. Na druhou stranu, Kypr představuje takovou časovanou bombu a dobré předpolí pro Turecko, kterým se snaží rozšiřovat svůj vliv. Takže i tento problém bude třeba řešit. A Turecko musí respektovat rozhodnutí, která byla přijata v této věci. Kyperská republika musí být uznána ze strany Turecka. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A nyní pan Ali. Pane předsedo, paní Piry, kolegové, zaprvé chci poděkovat zpravodaji za tuto zprávu a také chci začít pár slovy k té migrační krizi. Turecko hrálo důležitou úlohu ve zvládání eh, migrační tedy krize a turecké obyvatelstvo prokázalo velkou střícnost, protože se Turecko stalo domovem více než 3 milionů uprchlíků. Zároveň tedy ale zastupuje zájmy eh, země, která sousedí s Tureckem, tím je Bulharsko, a já chci říci, že tady vidím, že tady vznikají určité tlaky mezi místním obyvatelstvem a přesídlenými uprchlíky, kterým je už téměř kterých jsou už téměř 4 miliony. A to má samozřejmě dopad na hospodářskou situaci. A Turecko je jedním z největších obchodních partnerů Evropské unie, také jedním z nejvě, tedy největších investičních partnerů. To všechno paní Pery ve svém stanovisku uvádí, zachází dokonce do větších detailů a říká, že Turecko je dobře rozvinutá ekonomika a že v podstatě spolupracuje s Evropskou unii, pokud jde o migrační toky a vývoj po pokusu o převrat. Ale já tedy eh, se chci z tohoto pohledu vyjádřit k požadavkům na přerušení přístupových jednání s Tureckem. No a když k tomu dojde, jak dále, na jaké platformě budete dále spolupracovat? Vy například zmiňujete eh, celní unii a liberalizaci vízového styku. To je sice velmi důležité, ale pokud budou pozastavena veškerá přístupová jednání, jak můžeme na jedné straně tedy usilovat o bilaterální eh, jednání s Tureckom ve chvíli, kdy spálíme všechny mosty. Přerušení přístupových jednání s Tureckem by také přímo poškodilo postavení místní občanské společnosti a to je pro nás nepřijatelné. Organizace občanské společnosti volají po pravém opaku, volají po zintenzivnění dialogu. Děkuji. Děkuji, paní Sakurafa. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Je jasné, že zpráva paní Piry popisuje dobře situaci v Turecku v současné chvíli. Stejně jako směr, kterým se tato země v současné době ubírá. Je velmi důležité přistoupit k otázce celní unie a také zmražení předstupních jednání. Je také jasné, že je to příležitost zlepšit naše vztahy se sousedními zeměmi. Opravdu si myslíte, že Turecko zastaví svou válku o vliv na východě Středomoří, že změní svou politiku vůči Kypru, že zavede právní stát, že se začne účastnit eh, celní unie s Evropskou unii. Aby se postupně normalizovala situace na Kypru. Myslíte si, že Turecko uzná výsledky příštích voleb? Politika Evropské unie je především politika jejich zájmů. Členské státy by se mohly dívat lhostejně na to, co se děje, kdyby prodávali zbraně Turecku a mysleli si, že za to mohou něco mít. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní pan Kristoforu. Děkuji, pane předsedo. Chceme hájit principy Evropské unie, protože to je jediné právo, které musí být dodržováno, stejně jako základní hodnoty. Pokud jde o Turecko, tak v současné době je jasné, že každý den tyto principy a hodnoty Evropské unie pošlapává. Po celá tato léta, co Turecko vyjednávalo, bylo jasné, že Turecko přijímalo všechno to, co mu Evropská unie dávala, veškerou podporu, pomoc, ale co Turecko dalo? Nedalo nic. Jen dále pošlapávalo hodnoty Evropské unie. Odmítá uznat Kyperskou republiku, což je členský stát. A připomínám kolegům, že kdyby jejich země byla okupována Tureckem a unie, ke které vy patříte, pomáhalo Turecku, aniž by dostávalo něco naspátek, tak eh, co byste si mysleli? A teď ještě otázka těch uprchlíků. Den za dnem je jich tam více a více. A Turecko neustále provokuje své východní sousedy ve východním středomoří. Pokud Evropská unie nebo kdyby byla tvrdší v této otázce, především v otázce Kypru, tak si myslím, že Turecko by dodržovalo právo občanů mimo jejich území a že už by se neoddávalo takovýmto provokacím. Zmražení jednání s Tureckem vítám. Je nutno podmínit to obnovením jednání na Kypru, ale také není možné prodávat Turecku zbraně s tím, že víme, že tyto zbraně používá Turecko k tomu, aby zastrašovalo své sousedy a porušovalo práva Řecka a Kypru. Neměli bychom dělat nic, co znovu Turecko odmění za jeho postoj k Evropské unii. Děkuji. A teď čtyři řečníci za SD. Jako první pan Papadakis. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve chci poděkovat zpravodajce za její práci na této zprávě. My známe současnou situaci v Turecku. Je to situace, kterou někdo tady si nepřeje a nechce jí čelit. Všichni chceme, aby Turecko dodržovalo lidská práva, aby společně s námi se přidalo k evropskému hlasu a abychom s touto zemí mohli navázat skutečný vztah. Bohužel realita je jiná. Turecko je jako vězení pod otevřeným nebem, kde se v podstatě lidé nedostanou ke svým právům a také okupuje 40 kyperského území a kromě toho ekonomicky dusí to neokupované území a přitom Kypr je součástí Evropské unie a brání prosperitě Kyperské republiky a brání Kyperské republice ve využívání energetických zdrojů, které by mohly být užitečné pro celou Evropskou unii. No stačí se podívat na to, jak se Turecko chová ke svým vlastním občanům. Zmražení jednání s Tureckem rozhodně nesmí umožnit navázat další vztahy s Tureckem. To by všem jenom pomohlo dále utlačovat turecký lid a sousední země aby se v uvozovkách přiblížila k Evropské unii. Pokud zrušíme vízovou povinnost, aniž by Turecko proto něco udělalo, tak to znamená, že místo toho, abychom se řídili logikou cukru a byče, tak se budeme řídit logikou cukru a cukru, jako dosud. Děkuji, pan Andrulakis. Děkuji, pane předsedo posledních letech se Turecko změnilo v téměř monarchii, která se odklání od Evropské unie. Prezident Erdogan se stal všemocným sultánem. A to nám jako Evropskému parlamentu neponechává jinou volbu, než okamžitě žádat přerušení veškerých jednání. Pan Demirtas je pořád ještě ve vězení. A Evropský soud pro lidská práva vydal rozsudek, kterým žádá jeho okamžité propuštění. Počet eh, lidí, kteří žádají o politický azyl v Řecku, se znásobil. Kodeňská kritéria musí být rozhodně dodržena. Je zde otázka zmizelých eh, řeckých vojáků. Turecko se pustilo do skutečného kasu zbyly vůči Řecku. A to ani nezmiňujeme Kypr a okolní země. Práva ekumenického patriarchy jsou také každý den pošlapávána. To jsou věci, které je třeba zdůraznit a opakovat je každý den. Děkuji kolegům za jejich spolupráci a doufám, že tato zpráva se nestane vánočním stromečkem se všemi pozměňovacími návrhy, ale doufám, že společně s kolegy tam pár ozdobiček na tento stromeček dáme. Ano, je tady velký zájem řecky hovořících kolegů o toto téma. Nikdy se tolik nemluví řecky v tomto výboru, jako když jsme diskutovali o zprávě Katypiry. Pan Mavrides, děkuji. Znovu uslyšíte řečtinu, pane předsedo, v tomto parlamentu. απολογούμε. Děkuji, pane předsedo. Já budu pokračovat ve svém mateřském jazyce, jak jsem říkal. Spravodajka měla velmi těžké téma. Nerad bych byl na jejím místě. Uznávám, že tato zpráva fakticky popisuje situaci, kterou eh, je třeba popsat skutečně s velkou odvahou. Všechna tato čísla týkající se porušování právního státu, porušování lidských práv, pohrdání rozhodnutími Evropského soudu ale také to, že justice je jen dalším nástrojem v rukou státní moci. To vše z těchto čísel vyplývá. Já si myslím, že kdybychom byli upřímní, tak bychom měli dospět k závěru, že teď už se nejedná o demokracii, že veškerá tato zneužití moci vedla ke zničení demokracie. A Vznikla zde otázka, co udělalo Turecko, co dělalo po celou tu dobu, co jsme jednali. Já na tuto otázku odpovídat nebudu. Já se zaměřím na budoucnost. Co budeme dělat teď a do budoucna? Turecko rozhodně musí splnit veškeré své povinnosti vůči Evropské unie. Počínaje Kyperskou republikou. Za druhé, mně připadá absurdní, že tady bojujeme za to, abychom eh, rozhodli, jakým způsobem budeme bojovat proti agendě islamizace Erdogana na Balkánu a přitom neděláme nic pro to, abychom bojovali proti jeho snaze o islamizaci v Evropské unii, konkrétně na severu Kypru. Takže tady už nejde jenom o obhajebu právního státu, ale také o evropské zájmy, které jsou ve východním středomoří, na východním Balkáně a na celém východě Evropské unie ničena, pošlapávána. Musíme postavit frontu proti Turecku. A ještě pan Frunzulitka, poslední řečník. President, uh, thank you so much, in fact. Děkuji, pane předsedo. Já budu <laughs> hovořit o tom příštím tématu. Děkuji. To je skvělá zpráva dávám slovo k tomu příštímu bodu a teď bych rád dal slovo panu Popovskému z komise a panu Fralozanovi z SVČ. Chtějí si vzít slovo? Dobře, takže nejdříve pan Popovský. Děkuji. Vítáme zprávu Katy Piry. Jak tedy popsat velmi vyváženým způsobem nejdůležitější body týkající se vztahu EU a Turecka. Několikrát jsme o tom diskutovali, když jste připravovala svůj text. Sdílíme celou řadu obav, které jsou vyjádřeny v této zprávě. Už jsme to několikrát říkali, především pokud jde o svobodu projevu, právní stát, nezávislost soudnictví a základní práva. Ten návrh v podstatě souzní se zprávou komise z roku 2018 a také z nedávných prohlášení komise. Chci jen zdůraznit několik bodů a také chci odpovědět na některá doporučení zprávy. Jsme velmi znepokojeni vězněním celé řady eh, poslanců, včetně pana Demirtaše, novinářů, akademiků, aktivistů a tak dále. Evropský soud pro lidská práva volal pro propuštění pana Demirteše docela jednoznačně. Také Osman Kavala a Aksakolu jsou dále vězněni. To také velmi poškozuje individuální právo na svobodu projevu. Svědčí to o tom, že občanská společnost neustále tedy je pod tlakem a prostor pro její působení se eh, zmenšuje. My jsme apelovali na Turecko, aby reagovalo na doporučení Benátského výboru a Evropského soudu pro lidská práva. Také pokud o zavedení prezidentského systému. Také jsme očekávali, aby tedy oznámili svou reformu justice. Pokud jde o předstupní pomoc, a tady odkazuji na to, že nebylo dosaženo dohody o rozpočtu 2019, dohodovací řízení selhalo, ale je velmi důležité, abychom zaručili dostatečné prostředky k tomu, abychom naorientovali, nasměrovali tyto prostředky na občanskou společnost, to především dále právní stát, nezávislost justice a tak dále. Je důležité, aby se Turecko dále přizpůsobovalo a tedy účastnilo evropských programů, jako je třeba Erasmus Plus a Horizon 2020. Už jsme přijali kroky, abychom zvýšili podíl prostředků zpravovaných rovnou přímo komisí, které budou tedy určeny pro občanskou společnost. Budeme to tak dělat i v následujících letech. Velmi jasně jsme také sdělili našim tureckým protěžkům, že to tak bude, ale potřebujeme na to zdroje a já se obávám, že to, co navrhuje tento parlament na rok 2019, pokud to bude schváleno, tak neumožnilo by to komisi implementovat tuto zvýšenou podporu. Chci také říci, že Turecko je i nadále jedním z našich nejbližších a nejdůležitějších partnerů. EU má jasný zájem na stabilním a bezpečném demokratickém Turecku a proto je velmi zásadní, abychom pokračovali v dialogu a abychom spolupracovali v energetice, dopravě, ekonomice a tak dále. Zítra Eh, Mogherini a Hahn cestují do Turecka, aby vedli dialog na nejvyšší úrovni s tureckou vládou. Budou zde další rezortní dialogy, které budou probíhat na této úrovni do konce roku o energetice a příští rok eh, na začátku roku o ekonomice. Máme společné zájmy, jako je modernizace celní unie, to je jasně zmíněno ve zprávě. Potom máme také blízké ekonomické vztahy mezi EU a Tureckem. Chceme také zvýšit naši spolupráci v boji proti terorismu a v oblasti zahraniční politiky, jako je třeba konflikt v Sýrii. K tomu, co říkala zpravodajka o upgradeu celní unie, my tuto modernizaci vnímáme jako oboustranně prospěšnou, jak pro EU, tak pro Turecko, i když uznáváme, že rada chce začít tento proces pouze v případě, že to umožní politické okolnosti. Udržitelný pokrok našich vztahů je možný pouze, pokud Turecko začne řešit eh, ty kroky zpět, eh, kterých se dopustilo v minulosti a zlepší bilaterální vztahy s ostatními státy a bude také podporovat vztahy v sousedství. Mr. Děkuji nakonec pan Frelesen. Děkuji, pane předsedo. Vážení eh, kolegové, já nebudu opakovat, co řekl pan Popovský, vezmu to krátce. ESVČ plně sdílí názor komise na situaci v Turecku a na situaci našich vztahů. A jak je jasné ze skvělého návrhu zprávy, o kterém je dnes řeč, eh, oblastí, které v nás vyvolávají starosti, je mnoho. Zejména jde o dodržování základních práv a nezávislost soudnictví. Jak už bylo zmíněno, vysoká představitelka a komisař Hahn pojedou dnes do Turecka a zítra během svých setkání budou hovořit o těchto tématech v rámci politického dialogu na vysoké úrovni a budou také diskutovat o tématech, která jsou důležitá pro EU i pro Turecko a bude pokračovat spolupráce v nejrůznějších oblastech. Turecko je nesmírně důležitým sousedem Evropské unie a blízkým partnerem a také klíčovým hráčem v regionu, který je strategicky důležitý pro EU. Proto je zásadní, abychom pokračovali v dialogu s Tureckem a abychom uchovávali otevřené všechny komunikační kanály a snažili se překonat vzájemné rozdíly a pracovat na společném řešení. Je potřeba, aby v Turecku došlo ke zlepšení situace základních práv. Občanská společnost Turecko si žádá naše zapojení a potřebuje také naši finanční pomoc. Máme proto stejné obavy jako komise, že další škrtání předstupové pomoci povede k eh, oslabení našich politických cílů v Turecku. Na závěr bych chtěl říci, že budeme pozorně sledovat práci na vaší zprávě. Děkuji vám. Děkuji, pane Frelisene. A nyní Katy Piri. Za dvě minuty dalo by se to shrnout? Tak eh, děkuji všem kolegům za eh, živou debatu. Bohužel je to jiná debata než před pěti lety a to ne proto, že by se změnila naše ideologie, ale proto, že se změnila situace v Turecku. Já se ještě ozvu kolegům, kteří, poklad, kteří pokládali konkrétní otázky, protože to za dvě minuty nezvládnu, ale řeknu dvě věci. Já nejsem proto, aby existoval s Tureckem pouze transakční vztah Takže ty návrhy na celní unii a hledání otevřených dveří a tak dále, to všechno je myšleno čistě transakčně, bez jak, jakéhokoliv hodnoty. Nicméně, kdo, kdo to vidí takto, tak četl tu zprávu špatně. To v žádném případě není sdělení, které jsem chtěla předat. A pokud jde o to, jestli máme nebo nemáme formálně ukončit předstupové rozhovory, tak já musím říci, že jsem, nesetk- že jsem se nesetkala s Turecku s jediným člověkem, který by po mně chtěl po zastavení předstupových rozhovorů. Ani občanská společnost, ani opozice, ani odbory to nežádají. Tak jak je možné, že to v té zprávě je? Já si myslím, že to souvisí s důvěryhodností Evropské unie a s důvěrou v to, že pokud to myslíme vážně, a já si myslím, že bychom to měli myslet vážně, když vyjednáváme s nějakou zemí o vstupu, tak také musí existovat jasné červené linie a ty byly překročeny. tomto parlamentu jsou velice různorodé ideologické pohledy. Někteří už před deseti lety nechtěli, aby se Turecko stalo členem EU. Já si osobně myslím, že Turecko patří do Evropy, ale hodnotím vládu podle její politiky. A tím dospívám k závěru, že je třeba pozastavit předstupové rozhovory. A ještě poslední věc, protože už jsem překročila dvě minuty. Když nebudeme dělat nic, což někteří z vás navrhují, nedělejme to, nedělejme tamto, nedělejme celní unii a tak dále, tak prosím řekněte mi, jak nám to pomůže. Jak to povede k demokratickému a stabilnímu Turecku a jak to pomůže demokratům v Turecku. Já budu velice ráda vyjednávat o strategii našeho parlamentu ale musíme se oprostit od té představy, že eh, nebudeme dělat nic, protože situace nevypadá dobře. Velice se těším na debaty. Děkuji. Děkuji, Katypiry. Kolegové, lhuta pro pozměňovací návrhy je 11. prosince v 11 hodin. A jak už jsme diskutovali dnes několikrát o vánočním stromečku, tak prosím, pamatujte na to, že tato zpráva u, té, u této zprávy eh, nebude žádný vánoční stromeček, ale pouze eh, pozměňovací návrhy, které spadají do kompetence našeho výboru, budou přípustné. Tak jdeme na body 16 a 17, o kterých budeme jednat společně, protože jde o stanoviska k dvěma legislativním aktům, kde hlavním výborem je LIBE. První z nich je eh, vytvoření nástroje pro eh, finanční podporu pro zprávu hranic a víza. Spravodajem je Edward Kukan a druhý, druhá zpráva je eh, vytvoření azylového a migračního fondu. Spravodajem je Anders Primdal Vistesen. U obou těchto stanovisek je důležité zůstat u zahraniční dimenze, protože tou vnitřní se bude zabývat LIBE. Lhuta pro pro pozměňovací návrhy byla 9. Eh, listopadu, hlasování bude 6. prosince a já prosím zpravodaje, aby se vyjádřili k pozměňovacím návrhům, které obdrželi. Nejprve dávám slovo Edvardu Kukanovi. Děkuji moc krát, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, pozměňovat, za pozměňovací návrhy. Nejprve eh, řeknu pár slov eh, o svém přístupu k tomuto stanovisku. Já podporuji návrh komise a zpráva navrhuje pouze minimální úpravy, které povedou k posílení finančního rámce pro efektivní kontrolu hranic. Vnímám toto nařízení jako příspěvek k migrační politice v příštím víceletém finančním rámci. Vítám navýšení financí v tomto fondu a zvýšenou flexibilitu, která by měla řešit vyvíjející se výzvy na hranicích efektivněji. Domnívám se také, že je potřeba věnovat pozornost zajištění koherentnosti a synergií mezi tímto nástrojem a všemi dalšími financovacími nástroji v oblasti zprávy hranic a migrace. Ať už jde o externí finanční nástroje, anebo další nástroje Evropské unie a fondy s vnější dimenzí, jako je Azylový a migrační fond. Teď pár slov k pozměňovacím návrhům. Jak říkám, vnímám toto nařízení jako část eh, migračního politického rámce, který má posílit zprávu hranic a zajistit kvalitu vnitřní bezpečnosti eh, v Evropské unie. Pokud jde o roli členských států, domnívám se, že by jim měla být povolena dostatečná flexibilita k tomu, aby obnovili své kapacity tam, kde je to potřeba. Zároveň ale Posílená spolupráce mezi členskými státy je klíčová, má-li zpráva hranic správně fungovat. Celkově jsem dostal 157 pozměňovacích návrhů. Některé z nich požadují smazání textu, jako je například eh, zrušení hotspotů nebo vazeb, eh, vazeb, co se týče vazeb na vnější finanční nástroje, to já nemůžu podpořit. Tyto nástroje potřebujeme a nepodporuji ani smazání dvou zmínek o podpoře eh, třetích zemí z těchto fondů a eh, ohledně reorganizace finančních obálek. Na druhou stranu podporuji posílení dohledové funkce Evropského parlamentu nad tímto fondem. Děkuji vám. Děkuji panu Kukanovi a nyní pan Vistesen. Děkuji, pane předsedo. Vážení stínoví zpravodové, vážení kolegové, návrh stanoviska vítá zvýšenou úroveň prostředků, které půjdou do této oblasti v důsledku tedy nutnosti kvalitněji řešit migrační toky, především potírat nelegální migraci. A tato prostředky budou použity také pro readmisi a usnadnění návratu. Druhý pozměňovací návrh se vyjadřuje k tomu, že je důležité, aby v rámci fondu bylo umožněno uzavírat partnerství také s neevropskými zeměmi a řešit problematiku migrace v, v místě vzniku, kde by také mohly být otevřena asilová centra. Pozměňovací návrh 9 Eh, podporuje myšlenku, že členské státy by měly eh, mít k dispozici finanční pomoc k tomu, aby strategie eh, navracení i další strategie probíhaly efektivněji. A konečně je tedy třeba řešit problematiku migrace u svého vzniku a tedy nenahrávat obchodníkům s lidmi. Pozměňovací návrh 5 se vyjadřuje k eh, způsobilosti, pokud jde o příjemce fondů. Princip solidarity by však neměl být nadřazený principu suverenity jednotlivých členských států, které by nadále měly mít poslední slovo, pokud jde o přijímání uprchlíků podle článku 79.5 článku o fungování Evropské unie. Já se těším na další spolupráci se stínovými zpravodaji v této věci a těším se také na debatu. Děkuji. Mám tu dvě žádosti o slovo. Oba jsou to stínoví zpravodové. Děkuji za tuto příležitost tady vystoupit jménem EPP. Existenci Fondu pro integrovanou zprávu hranic moje frakce vítá, čili vítáme návrh komise. Ale když jsem si tady vyslechl tu debatu k Turecku, musím říct, že Turecko přijalo třikrát víc chudých uprchlíků ze Syrie než celá Evropská unie. A ono nám to pomáhá. A to je potřeba zohlednit v našich diskuzích. Ke zprávě o Turecku. Návrh komise přichází včas, je nezbytný proto, abychom tedy se vyrovnali s problematikou masivních migračních toků. To je důležité i z pohledu evropských občanů, kteří tedy volají po řešení a je také tedy třeba umožnit ochranu národních zájmů a tedy navracet zpátky osoby, které nemají nárok na statut uprchlíka, ale způsobem, který je bezpečný a legální. Tohle všechno musíme řešit. EPP vítá návrh komise a je přesvědčeno, že představuje vyvážený přístup ke všem třem aspektům migrace, tedy migrace, žádosti o azyl a integrace. IP, EPP zdůrazňuje, že budujeme společnost eh, na základě určitých hodnot a z těch nesmíme polevovat. Na ty musíme být hrdí. A teď je třeba, abychom v rámci těchto hodnot uznali i náš díl zodpovědnosti. Evropa byla vždy solidární, jak s lidmi mimo Evropu, a tam tedy Eh, nám ještě leco chybí, pokud jde o schopnost eh, řešit problémy tam, kde vznikají, ale je třeba si uvědomit, že solidární sdílení břemene v eh, problematice řešení migrace se musí stát nedílnou součástí evropských politik. A pokud jde o, tedy body, na které konkrétně EPP upozorňujeme, věříme, že máme právo na usnadění spolupráce s třetími zeměmi, a můžeme tedy eh, koordinovat různé nástroje zahraniční pomoci. Také musíme investovat do větší inkluze, nejen readmise. Eh, musíme také účinněji bojovat eh, s obchodem s lidmi, což je obrovská lidská tragédie, která vede k velkému utrpení. Takže my považujeme tento návrh za velice důležitý a těšíme se na další konstruktivní spolupráci. Děkuji. Děkuji panu Brokovi. A nyní pan Hanzelík, vážení kolegové, vážený pane předsedo, nejprve jako stínový zpravodaj bych chtěl poděkovat panu Kukanovi za tuto vynikající práci, kterou odvedl. Já jsem si přečetl jeho doporučení a musím říci, že pozměňovací návrhy 1 a 2 jsou vyvážené a rozumné, ale u pozměňovacího návrhu 3 si nejsem tak jist, protože tady je navrhováno konečné datum pro dokdy by toto nařízení mělo vstoupit v platnost. To si myslím, že jde nad rámec kompetencí výboru a FED, musíme to ověřit a možná by bylo lepší to tedy koordinovat se zpravodajem LIBE. minulých letech byla přijata celá řada opatření ve snaze řešit eh, situaci aktuální i připravit dlouhodobější řešení. A vytvoření tohoto fondu v kontextu příštího víceletého rámce je také vhodnou reakcí. Protože jedině tak tedy sousední státy eh, mohou spolupracovat a řešit problematiku migrace. Proto tedy považujeme tento fond za nástroj solidarity a podporujeme jej. Nicméně ta finanční podpora Evropské unie by měla být jaksi hmatatelná a daleko výraznější. To říkáme v pozměňovacím návrhu 15. Potřebujeme také účinnější obranu našich vnějších hranic a zároveň tedy musíme trvat na respektu vůči základním lidským právům. Je také třeba přijmout adekvátní opatření k tomu, aby tento respekt byl nedílnou součástí eh, eh, integrace, pokud jde tedy o další vzdělávání v oblasti evropských hodnot a zvyků. Evropský parlament by také měl být informován o konkrétních opatřeních financovaných z tohoto fondu, to je pozměňovací návrh 170, a měl by nad nimi mít možnost dozoru. Děkuji tedy a těším se na další spolupráci nad tímto důležitým materiálem. Děkuji a nyní pan López. Děkuji, pane předsedo. Já odkážu na ten návrh, který se týká azylového a migračního fondu. Ten návrh zpravodaje, jak bych to řekl, ne, že bychom nesouhlasili s jeho vizí, ale myslím se, že to překračuje logiku našich mezinárodních povinností. Není zde vlastně ta humanitární a humánní vize Evropské unie týkající se azylu a migrace. Takže a priori Nesouhlasíme s žádným z pozměňovacích návrhů. Proč? Protože návrh je přímo navázán, nebo je tam přímé spojení mezi rozvojem a spoluprací s třetími zeměmi v oblasti migrace a navracení pomocí tedy rozvojové pomoci, takže když něco takového uděláme, tak už to nebude rozvojová pomoc, bude to něco jiného. Rozvojová pomoc přece nemůže být podmíněna něčím takovým, jako je navracení a migrace. Také snížení procentu, procenta fondu povede k tomu, že se z toho stane fond používaný pro boj proti nelegální migraci. A to je zase něco jiného. Kromě toho je zde explicitní výjimka nebo tedy vynětí těch nevládních organizací, které zachraňují životy ve Středomoří. Přitom to byli finalisté Sacharovovy ceny letos. To nám připadá opravdu kontraproduktivní v porovnání s tím, co tady hájí parlament v posledních letech. A konečně ty platformy vyloďování, to byla jedna z výjimek, nebo z toho vyloučení, co jsme měli v posledních eh, měsících. A letos eh, v létě bych alespoň tedy řekl, že <laughs> z toho jasně vyplývá, že je to všechno kontroverzní. My jako frakce jsme předložili návrhy které usilují o začlenění konceptu integrace, to je jeden z těch nejdůležitějších konceptů související s právem na azyl zmínit agenturu, agendu 2020, udržitelný rozvoj, zajištění takových principů, jako je nediskriminace, rovnost pohlaví a přísné dodržování mezinárodního práva, především týkající se azylu a také zabránit násilí a zneužívání. Musíme také připomenout eh, mezinárodní povinnosti vyplývající z ženevské úmluvy. Třeba řešit eh, příčiny migrace v zemích původu, ale ne jako nějakou protihodnotu, ale jako jednu z největších výzev tohoto století. A Musíme sázet také na solidární, rovné, spravedlivé a společné rozdělení zodpovědnosti mezi členskými státy. Souvisí to také s používáním zdrojů, které musí být řešeno na základě zodpovědnosti a solidarity všech států a nedémonizovat nevládní organizace, které zachraňují lidské životy. V podstatě se sem snažíme vnést svoji vizi, nevím, jestli se dohodneme, protože jsme velmi vzdáleni původnímu návrhu, no ale na závěr bych rád řekl, že chceme mít důstojný návrh a především důstojný návrh, který bude užitečný pro řešení tak složitého, mnohorozměrného problému, který sebou přináší těžkosti, ale musíme být na úrovni těch hodnot, které reprezentujeme a neměl to být, nemělo to být tedy eh, nějaké politické sdělení, měla to být zpráva o azylovém a migračním fondu. Okay. Thank you. Děkuji, kolego. Nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo. Pane Kukane, chcete něco říct? Ne? Takže kolegové, hlasovat se bude 6. prosince a nyní tím končím naše zasedání a budeme pokračovat ve tři hodiny slyšením eh, ministra zahraničí Gruzie, pana Zarkányho.